Okay, dear colleagues, very warm welcome. Takže, vážené kolegyně, vážení kolegové, vřele vás tady vítám. Dámy a pánové, zahajuji tedy naše dnešní zasedání. Po pravici tady máme nového kolegu Olivera ze sekretariátu výboru INTA. Doufám, že se brzy seznámí s naší prací, protože ve výboru INTA máme práce hodně, ale on je asi zvyklý na nabitý program, takže vás vítám a přeji vám mnoho štěstí do nové práce. Howdy, Heidi Hautala, děkuji pane předsedo. Chtěla bych se vyjádřit k dopisu, který jsem vám a kolegům zaslala v pátek, protože, jak víte, jak tak na 10. prosince máme na programu stále ještě hlasování o usnesení k výměně dopisů mezi EU a Marockým královstvím a týká se to doplnění protokolu 1 a 4 k euro-středomořské dohodě. A myslím si, že je třeba dospět k nějakému závěru ohledně dvou věcí. Za prvé, máme nějaké záruky ze strany komise, že vysledovatelnost produktů je možné zajistit a to řádně v souladu s legislativou EU. A za druhé, pane předsedo, já samozřejmě respektuji vaše rozhodnutí v tom smyslu, že na úrovni koordinátorů bychom se neměli zabývat otázkou eh, možného střetu zájmu naší zpravodajky paní Lamon, ale musím říci, že já osobně považuji její rezignaci na svou funkci v asociaci Euromeda, to je důkaz, že tam byl střet zájmu. A myslím si, že to není rozhodně správné abychom to tady na úrovni výboru minimálně neřešili. Takže chci požádat vás, abyste zvážil, zda vůbec můžeme hlasovat o tomto usnesení 10. prosince. Já se na to dívám tak, že to je stále ještě všechno otevřené. Děkuji mnohokrát. Ano, pokud jde o Maroko, tak tady zmíním dvě věci. Ano, za prvé, Skutečně jednou z podmínek je, že komise zavede jasný postup pro vylepšování, posilování a vymáhání pravidel pro vysledovatelnost ze západní Sahary. To bylo naprosto, to bylo naprosto jasné sdělení od našeho výboru. Pokud vím, tak zatím v tuto chvíli nemáme na stole nic konkrétního. Za druhé, pokud jde o střed zájmů, já jsem velice podrobně zkoumal jednací řád a ta pravidla, která se toho týkají, je to úkol předsedy parlamentu. Předseda parlamentu o tom je informován a také to má na starosti vedoucí frakce liberál, liberálů. To znamená, to jsou ti dva lidé, kteří mají v tomto případě zodpovědnost. Děkuji mnohokrát. Pořád jednání považuji za schválený. Pokud nemáte tady žádné další námitky, tak bych navrhoval schválení pořadu jednání se dvěma změnami. Bod 11, to je záležitost, která souvisí s vnitřním trhem. A tento bod bychom měli vzít až po 15. To znamená 12 až 15, společná rozprava o Singapuru. Do toho se pustíme okamžitě po ukončení hlasování. Má prosím někdo nějaké námitky? Není tomu tak. Dobře. Pořád jednání je tedy tímto schválen. Návrh zápisu z jednání z 5. listopadu bude schválen, pokud k tomu nebudou žádné námitky Máte na ně čas do konce dnešní schůze. Bod 3. Jako obvykle se naše eh, jednání přenáší živě po internetu, takže vítám veškeré naše posluchače od Lisabonu eh, až po, Tesel, po Soluň a Tallinn a tak dále. Takže bych chtěl vyzvat všechny, aby mluvili jasně, a srozumitelně, aby všichni dobře slyšeli. Také bych chtěl přivítat nové kolegyně a kolegy. Olivera Quince už jsem přivítal. To je všechno k bodu 3 a můžeme se podívat na bod číslo 4. Delegace v OECD Paříž 21. listopadu. OECD je pro nás důležitý zásadní pilíř ve vícestraném obchodním systému. A je to také samozřejmě zdroj znalostí a rad v oblasti hospodářské. A to je velmi důležité v dnešní době protože tady máme různé protekcionistické tendence. To jednání bylo velice plodné, setkali jsme se tam s řadou zástupců OECD a také s naším velvyslancem za EU. Byla tam možnost vyslechnout prezentaci ekonomického výhledu OECD za rok 2018 a také proběhly rozpravy o e, systému ochrany, o pokynech OECD k obchodní politice, politice a také jsme hovořili o obchodní politice obecně. Shodli jsme se na tom, že do budoucna budeme tedy s OECD spolupracovat více. Jude byla také v této delegaci zastoupena, takže prosím. Děkuji mnohokrát. Já jsem nečekala, že mi dáte slovo, ale souhlasím s tím, že to byl velice zajímavý den. Myslím si, že obzvlášť zajímavé bylo to, že pokud jsem to správně pochopila, tak to bylo poprvé, kdy výbor INTA formálně navštívil OECD a z těch různých zasedání během toho nabitého dne v Paříži jasně vyplynulo to, že je tady silné spojení, jasné spojení mezi eh, rozpravami, které probíhají na úrovni OECD a mezi rozpravami, které probíhají tady v Evropském parlamentu a na úrovni EU, pokud jde o klíčová mezinárodní hospodářská a obchodní témata a otázky. Myslím si, že tam bylo několik věcí, které mi připadaly obzvlášť zajímavé a stálo za, stojí za to je zmínit. Myslím si, že i kdyby to bylo jenom prostřednictvím videa na internetu, tak to stojí za to zmínit. Za prvé byla tam rozprava o vývozních kreditech. Ve výboru INTA samozřejmě budeme v nadcházejících měsících, měsících také hovořit o doporučeních Evropského ombudsmana, pokud jde o tyto kredity. Takže si myslím, že to sdělení, které tam jasně zaznělo a vyplynulo z diskuze na úrovni OECD, bylo to, že EU je důležitou hnací silou pokud jde o progresivní hodnoty v rámci regulace. To bylo velice důležité. A také jsme hnací silou, pokud jde o transparentnost. A to se přelilo do diskuse o due diligence a o hodnotě evropských iniciativ na, v rámci globálním a mezinárodním. Takže když Evropa něco učiní, tak tím potom, jak se, se to projeví na celém světě. Bylo, byly tam určité oblasti zmíněné, kde bychom se měli chopit příležitosti, abychom skutečně mohli dosáhnout nějakého pokroku a abychom eh, mohli vytvořit silnější, lepší pravidla, abychom zajistili do budoucna vyváženější obchodní politiku. Byly tam tady jasné oblasti, kde by to mělo být důležité, to je tady due diligence a vývozní kredity. Tam bychom měli navázat eh, na eh, také dobrou spolupráci, která už byla u minerálů a nerostných zdrojů z konfliktních oblastí. Evropský parlament už dlouho volá po širších, jasnějších pravidlech pro due diligence v rámci Evropy. Je tedy třeba tato pravidla vylepšit, a to i v prostřednictvím spolupráce s OECD. Byly tam další dva body, které mi také připadá důležité zmínit, a to sice to, že na úrovni OECD se teď mění porozumění, stejně jako v EU, ohledně programu Trade for All a znovu nastavení rovnováhy v rámci obchodní politiky, tak abychom skutečně reagovali na obavy veřejnosti, pokud je o politiku obchodní. A z těch diskusí jasně vyplynulo, že musíme zajistit, že tady skutečně eh, nedáváme jenom novou nálepku něčemu starému, ale že vytvoříme skutečně novou politiku, která se bude zabývat obavami veřejnosti, pokud jde o negativní dopady globalizace a bude, že skutečně reaguje na obavy ohledně toho, jaký má globální trh dopad na různé regiony po světě. A myslím si, že tady možná v Evropském parlamentu bychom o tom také měli šířeji hovořit, protože v rámci rozhovoru na úrovni OECD jasně zaznělo, že je třeba eh, vyhnout se situaci, kdy v rámci tvorby politiky si každý hraje na svém písečku. A vlastně my jako europoslanci teď tady se musíme také sami podívat na to, jak například my sami eh, spolupracujeme s, výběrem, s výborem pro zaměstnanost a tak dále na těchto tématech. To tady je něco, nad čím se musíme také sami zamyslet interně. Stále ještě pracujeme příliš izolovaně a myslím si, že moje poslední připomínka by asi se měla týkat jedna další věc, možná je to spíše negativní připomínka, ale velmi mě zklamalo, to, že jsme, eh, že jsme hovořili o jednom konkrétním odvětví, kde se všechny tyto konflikty a napětí v mezinárodním obchodu projevily. Hovořilo se tam o dumpingu a tak dále. A to je právě odvětví ocely. Myslím si, že my jako Evropský parlament bychom se měli zamyslet nad tím, jak můžeme zajistit, že budeme skutečně tlačit na velmi konkrétní opatření, která mají za úkol vyřešit krizi odvětví ocely, protože z té diskuse na úrovni OECD vyplynulo jasně, že ty nástroje, které v tuto chvíli máme v tomto smyslu k dispozici, skutečně neplní své, svůj účel a nereagují na ty obavy ohledně krizového vývoje, k kterému dochází v několika posledních letech v tomto odvětví. Takže my jako výbor, podle mého názoru, bychom se nad tím měli zamyslet a zamyslet nad tím, co ještě bychom měli udělat navíc. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Samozřejmě poslední jednání k tématu ocely, řekněme, příliš daleko nedospělo, to je pravda. Voorzitter, het werkbezoek aan de OESO was erg zinnig, dat vond ik. Děkuji mnohokrát. Já myslím, že to byla velice užitečná návštěva. Měli jsme spoustu práce, takže jsme se nemohli zabývat každým tématem podrobně. Na druhou stranu ale zazněla tam řada zajímavých připomínek. Jude řadu z nich zmínila. Šéf oddělení zemědělství říkal, že bychom se neměli stavět k volnému obchodu slepě, ale spíše zacíleně. Hovořil o transparentnosti, nediskriminaci a proporcionalitě. OECD tedy se nestaví za nějaké bezbřehé volné obchodování. Joachim Pol se zabýval arbitráží a říkal, že nejdůležitějším faktorem v této diskusi je něco, o čem jsme tady zatím nehovořili v Evropském parlamentu a že bychom měli vytvořit zvláštní arbitrážní režim pro zahraniční investory. To vlastně potvrdilo můj názor, Mám pocit, že OECD tady dělá spoustu užitečných věcí. Navíc mají širší záběr ve smyslu počtu průmyslových i rozvíj, rozvíjejících se zemí. Šéf eh, oddělení pro sdělovací prostředky navrhl, abychom se během dalšího volebního období více scházeli. V únoru se možná náš výbor bude účastnit zasedání parlamentní sítě OECD. Vidím, že ještě Heidi se hlásí, tak prosím. Já bych tam bývala byla velmi ráda, protože si velmi cením koncepční práce OECD za poslední léta. Vidím, že opravdu zapojí do své práce různé pohledy na věc a nacházejí k tomu i metodiky. Mám proto otázku. Zdali si nějakým způsobem vyjádřili, co chtějí dělat s prováděním agendy 2030, těch eh, cílů trvale udržitelného rozvoje. Je to určitě průřezová oblast, tak by mě zajímalo, jak se dívají na její zapojení do obchodní oblasti. Ano, zmínili to, ale nemluvili o tom příliš konkrétně každém případě to má soustažnost s tím, co říkala Anne-Marie. Zvláště v tom smyslu, že potřebujeme mít koherentní strategii v různých oblastech. Takže vlastně popsali to, co dělají oni, a pak se nás zeptali, co s tím dělá Evropský parlament. A já jsem k tomu musel říct tak maximálně to, že pracujeme s nějakými vnějšími strukturami a podobně. Takže určitě to je otázka, nad kterou se musíme zamyslet my. Musíme se zamýšlet nad eh, dopady své obchodní politiky v jiných oblastech. Především tedy i v dalším volebním období bychom se měli zamýšlet nad zlepšení spolupráce. V únoru 2019, jak bylo řečeno, se možná zúčastníme zasedání parlamentní sítě OECD. Takže děkuji za to, že jste zmínili spolupráci s OECD. Další bod je pod číslo 5. Jedná se o výsledek trialogu. Pan Hansen, jedná se o horizontální ochranu vložku a za pana Filnera podá zprávu pan Hansen. Děkuji, pane předsedo. Především chci omluvit pana Filnera, který bohužel z nepředvídaných důvodů dnes nemohl přijít a prožádal mě, aby přečetl následující. Děkuji za dobrou zprávu, která ukazuje, že tento systém... Ne, to je až další bod. A to je ale ten jediný, který já mám. Dobrá, takže tady se jednalo o závěry trialogu té horizontální bezpečnostní doložce a tam jsme měli úspěch, protože Evropský parlament měl úspěch v tom, že řadu kapitol o TSD se bude sledovat v výroční zprávě a že odborové svazy budou moci začít vyšetřování. Pak jsme hovořili o citlivých produktech, o malých a středních podnicích a také jsme se dívali na otázku nejvzdálenějších regionů. Takže legislativní návrh je hotový. Byl důležitý, protože máme na pořadu jednání dohody o volném obchodě a právě proto potřebujeme takovou to horizontální úpravu bezpečnostních doložek. Takže jsem rád, že se nám to podařilo takto zádně dotáhnout do konce. Čekají nás ještě další trialogy týkající se kvót v rámci VTO kvůli Brexitu. Zítra nás k tomu čeká trialog. A možná, ale kdo ví, se nám i tuto otázku podaří dopracovat do zdárného konce takže vlastně budeme mít třetí legislativní návrh během rakouského a rakouského předsednictví po tedy sledování investic a po této horizontální doložce. Takže rychlým tempem dokončujeme nedodělané věci a dalším, nedo, další nedodělanou věcí jsou Eh, kontroly exportu zboží s dvojím užitím. To je také věc, která se posouvá ku předu. Rada pravděpodobně 5. prosince přijme mandát k vyjednávání, která okamžitě zahájíme. A to 11. prosince. Takže doufám, že také budeme schopni i tento legislativní návrh během tohoto funkčního období dotáhnout do zdárného konce. Evropský parlament a výbor INTA určitě prokázali, že dokáží pracovat efektivně a že máme potenciál. Pak ještě probíhá trialog o dovozu kulturního zboží. Tady já bohužel nevím, jak vypadá situace a zpravodaj není přítomen, takže se k tomu vrátíme později. A nyní k bodu 6. Provádění nařízení GSP. A pan Hans má zase slovo. Děkuji. Tady už mám ty správné poznámky. Pan Fielder mě požádal, bych přečetl následující. Děkuji komisi za dobře zpracovanou zprávu, která ukazuje, že GSP funguje dobře a že dosahuje tři cíle, tedy snížení chudoby, podporu trvale udržitelného rozvoje ochranu finančních zájmů. GSP je srovnatelné se systémem GSP Spojených států, kromě dvou zásadních změn, které podporuje zpravodaj. Tedy větší preference a větší zaměření na navázání těchto preferencí pro opatření, na opatření k trvale udržitelnému rozvoji. Nebudu hovořit o všech doporučeních, omezím se pouze na některá. Dá se zlepšit monitorování a transparence celého procesu. Komise a EAS, e budou muset dále koordinovat s organizacemi občanské společnosti a s členskými státy. Evropská unie totiž musí hovořit jedním hlasem. Nyní k diverzifikaci. Tady nám trochu leží na srdci dopad odstranění možnosti nakumulování u bývalých příjemců. Je to problém, který se možná ještě zdůrazní poté, co z programu bude odcházet více a více zemí. Pomoc za obchod, to bychom měli použít v preferenční oblasti. Teď, co se týče služeb, tak komise řekla, že služby by měly být potenciálně do tohoto programu zahrnuty na základě služeb, na základě výjimky pro LDC. Parlament proto v usnesení toto přivítal a je potřeba se celou věcí více zabývat. Dopad na životní prostředí je potřeba dále studovat, a možná budeme potřeba přijmout opatření, aby tato, tyto cíle byly lépe zakotveny v dalším nařízení. Zpravodaj se těší na pozněvací návrhy, jenom připomíná kolegům, že tato zpráva se má zabývat pouze přeskumem na půl cesty. Děkuji a nyní mají slovo stínoví zpravodajové. Děkuji. Za prvé chci omluvit kolegyni, za níž budu vystupovat. Takže říká vám, děkuji zpravodaj za práci, vím, že měl velmi málo času. Děkuji také komisi. Zpráva přišla velmi pozdě a následně my jsme museli velmi spěchat. Stanovisko ale musíme předložit tak jako tak. Jedná se totiž o nejdůležitější nástroj, který máme v oblasti trvale udržitelného rozvoje. A naše důvěryhodnost visí, závisí na efektivitě tohoto programu, takže ty průtahy jsou opravdu škoda. Co se týče obsahu zprávy, tak souhlasím se zpravodajem v tom, že je potřeba více zapojit občanskou společnost, zvýšit transparentnost a zlepšit proces monitoringu. Předložím k tomu pozměvací návrhy. Především chci, aby tam bylo určité znění týkající se zpracování vývozu a zabránit zemím, aby se vyhýbali takto závazkům. V řadě zemí, které, přijímají, které jsou příjemci tohoto programu, dochází k porušování pracovního práva, což snižuje efektivitu tohoto programu. Komise musí s těmito zeměmi pracovat a vyřešit problémy, které jsme zmínili. Co se týče dalšího zapojení občanské společnosti, tak chci, abychom ve zprávě apelovali na Evropskou komisi, aby vytvořila formální systém pro podávání stížností. Nařízení GSP si vyžaduje, aby Evropská komise vzala v úvahu veškeré dostupné informace, když se bude snažit zjistit, jestli příjemce jako země naplňuje své závazky v oblasti lidských práv. A proto potřebujeme informace od organizací občanské společnosti a vyplývá z toho, že potřebujeme formální komunikační kanál. Pokud ho mít nebudeme, tak nemůžeme zaručit, že Evropská komise skutečně naplní své závazky. Ve stručnosti jenom poslední připomínka. Od Pakistánu po Filipíny, od Bangladeše až po Sri Lanku se zhoršuje dodržování lidských práv. To není přijatelné a opět zde jde o naši důvěryhodnost. A to nejenom mezinárodně, ale také vůči občanům Evropské unie. Pokud po stažení cel nebudou následovat reformy a prosazování mezinárodních umluv, tak GSP může vést k sociálnímu a ekologickému dumpingu a to bychom v každém případě jako Evropská unie neměli podporovat. Budu se těšit na spolupráci se stínovými zpravodaji a doufám, že se nám podaří vyřešit všechny tyto otázky a vyslat jasný signál Evropské komisi, zemím, které jsou příjemci tohoto programu a svým občanům. Děkuji. A, a to bylo všechno a za ECR. Děkuji. Pane předsedo, mám dvě základní připomínky, ale nejdřív mohu, doufám, poděkovat Kristoferovi za práci, kterou odvedl. Dnes tady není, ale já se postarám, aby to slyšel. Mám dvě základní připomínky. Za prvé, jsem rád, že Christopher zohlednil naši připomínku v tom smyslu, že by neměl um, tedy toto schéma hodnotit zema, země zemi po zemi, ale bere v úvahu celé schéma v celém jeho rozsahu. A potom, pokud jde konkrétně o diverzifikaci, s potěšením kvituji, že Christopher to ve své zprávě zdůraznil, protože to je věc, kterou se musíme zabývat. Nejsme svědky takového výkonu, jak, jakého, jaký bychom si přáli, Eh, ze strany jednotlivých členských zemí, které se kvalifikovaly a mohly by začít vyvázet, vyvážet i v nových oblastech. A přesto tedy k tomu nedochází. Země se obecně spolehají na osvědčené eh, vývozní strategie. Možná bychom také mohli tedy podpořit konkrétní kooperaci mm, a spolupráci mezi podniky. Možná by komise mohla přijít s nějakým nástrojem na podporu B2B. A i když tedy eh, GSP umožňuje dovážet, zároveň také na druhé straně umožňuje zvýšit objem vývozu, takže tady je ještě co zlepšovat, pokud jde o strukturovaný přístup podnikání. A konečně celá ta problematika a na, to, na kterou právě upozornil kolega a já s ním souhlasím. Vidíme to určité nedostatky, které jdou proti eh, duchu toho, o co nám jde v rámci GSP+. Já myslím, že bychom měli být mnohem eh, odvážnější, být větší představivost. Není to tak, že dneska máme GSP+, existuje nějaký program v jeho rámci a zítra už nebude. Tak to prostě není. Je třeba tedy kreativně přemýšlet o různých způsobech, jak fungovat v rámci GSP+. Christopher tedy říká, že bychom měli postupovat konkrétně, pokud jde o postupné utlumení a preferencí, pokud jde také o sankce, včetně odejmutí vývozního osvědčení některým eh, podnikatelům, některým vývozcům. To si myslím, že je takový příklad právě účinného a přitom docela eh, kreativního způsobu, jak řešit problémy, které máme s některými subjekty a zároveň chránit eh, subjekty, které bychom chránit chtěli, protože nám jde tedy i o konkrétní lidi, když se to dotýká. Děkuji, paní Lalon, tady není paní Rýs. paní Jelis nahrazuje paní Lalonde? Ne. Zelení a GUE jsou si rovni, takže Heidi Hautala. Děkuji, pane předsedo. Nařízení GSP je velice důležitým nástrojem obchodní politiky. My jsme s potěšením eh, přečetli návrh stanoviska pana Fjellnera, i když upřímně řečeno eh, nijak dál nerozvíjí zprávu o implementaci, kterou dodala komise. Zdá se, že jedinou skutečnou změnou v úvahách komise, to myslím, jsou jak používat tento skvělý nástroj obchodních preferencí je myšlenka lépe zahrnout občanskou společnost. A my bychom pak tedy rádi konkrétně od komise slyšeli, jak to hodlá zařídit protože mohou existovat přímé i nepřímé způsoby, jak podpořit větší demokratické zapojení v zemi. Protože, jak víme, země, se kterými obchodujeme, obchodujeme nejsou vždy eh, zrovna ukázkové demokracie. Pak je to otázka, jestli můžeme zlepšit, eh, tedy nebo zvýšit míru mlivu, vlivu, kterou má Evropská unie na obmyšlené tohoto schématu. GSP Plus opravdu pomáhá zemím, které jsou jeho příjemci, být motivován k tomu, aby eh, dodržovali určité zásady mezinárodních dohod a práva. A to je pro nás takovou, taková páka, kterou bychom tedy mohli používat ještě efektivněji, kdyby ten proces ratifikace a podpisu dohod byl rozfázovaný. Vím, že teď se zrovna chystáte tedy podepsat dohodu s Kambodžou a mě by zajímalo, jestli celý proces jde více rozfázat. Pokud jde o ty vyňaté výrobní zóny, já myslím, že bychom eh, neměli souhlasit s tím, že tyto by měly být vyňaty z rozsahu působnosti mezinárodních úmluv. Tyto zóny totiž generují stále větší objem produktů a hrubého domácího produktu a přesto tedy pořád ještě mají výjimku. A mě by zajímalo, jestli komise je připravena se o tom bavit. Pokud jde o princip cokoliv jen nezbraně, neuvažuje komise na tom, že by dotlačila ty, eh, příjem, ty země z řad příjemců k tomu, aby podepsali a ratifikovali všech 27 úmluv, které v této oblasti existují, od tedy ochrany životního prostředí až po tento princip. A konečně myslíme si, že Evropský parlament by měl být více zapojen do vyšetřování a nastavování určitých limitů. A moje poslední připomínka se týká tedy eh, toho balíčku trvalé udržitelnosti v Bangladeši, což se ukázalo být užitečným nástrojem, který umožnil eh, implementaci úmluv eh, v oblasti GSP. Někteří z nás navrhovali tedy použití tohoto balíčku v jiných zemích, co si o tom komise myslí a konečně, jak tedy se komise dívá na tu iniciativu Evropského parlamentu v oblasti textilního průmyslu v Bangladeši. A to bychom také rádi věděli. Děkuji, pane předsedo. Dneska je to taková zkuze náhradníků. Já zase nahrazuji Lolu Sanchez, takže v podstatě nemohu přispět do, do debaty. Za prvé, Uznáváme skutečnost, že GSP Plus přispělo k tedy lepšímu dodržování lidských a základních demokratických práv, ať už jde o rovnost žen, ratifikaci příslušných úmluv ILO a další opatření. My tedy také vítáme navrhovaný systém preferencí a to, že zároveň eh, vyjadřuje závazek dovážet více ze zemí, které se zavážely dodržet princip Everything but Arms. Také vítáme uznání eh, toho, že je třeba zvýšit transparentnost a mír a také eh, zod, konkrétní zodpovědnost. Tady tedy vítáme, že komise volá po větším zapojení organizací občanské společnosti, včetně odborových svazů, zástupců soukromého i státního sektoru. Pokud jde o vyhodnocení způsobilosti z pohledu GSP plus a to, jaké skóre eh, je dosaženo a jaké hodnocení se používá, to by měly být eh, veřejně dostupné informace. Konečně eh, myslíme si také, že tlak na ratifikaci příslušných dohod ILO, který vybíjíme na příjemce GSP+, měl pozitivní vliv. Na druhé straně je třeba bojovat proti tedy zhoršování situace, vytlačování odborů a dalšími jevy, které tedy souvisí s tím, že nejsou dodržována, dodržovány základní principy mezinárodních úmluv pokud jde o lidská práva a další aspekty. My eh, žádáme komisi, aby eh, zintenzivnila monitoring těch zemí, které získávají tedy se schématu více než 10 preferencí. Vítáme také nastavené ukazatele, které mají návaznost na relevantní mezinárodní dohody a relevantní úmluvy z oblasti dodržování lidských práv. Tady by však v tom případě měl být k dispozici i e, mechanismus podávání stížností a odvolání se, tak aby vlastně i Evropská unie dodržovala tedy ta základní lidská práva, která vyplývají z evropských úmluv a základních smluv. Tarify by měly být postupně utlumeny v návaznosti na konkrétní časový rozvrh tak aby eh, tedy v případě, že se v příslušných zemích zlepší situace v oblasti pracovního práva a lidských práv. Eh, my vítáme všechny připomínky, zpravodaj je zohlední. Děkuji, slovo dám komisi. Pan Walter van Hatum, ale ještě předtím mám také otázku. Vede se diskuse o Myanmaru? že tady bychom odňali preference. A také jsme se doslechli, a možná byste to mohli vysvětlit podrobněji, jak tedy bude vypadat ten postup. A jaké ukazatele se využívají v této diskuzi? A přihlédnete také k dopadům, k následkům pro přímo obyvatele Myanmaru? V praxi, prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Komise velmi vítá návrh zprávy výboru INTA a samozřejmě také vyhodnocení v té zprávě. My jsme nedávno vedli také o tom eh, rozhovor ve výboru DV a vidím, že tady některé jejich připomínky jsou podobné těm, které zaznívají zde. Vy jste správně zmínil, pane předsedo, v úvodu, že poprvé Evropský parlament vlastně tady je spoluzákonodárcem u GSP a myslím si, že se vám to velmi dobře daří, protože závěry, vyhodnocení jsou takové, že samotné nařízení je dobré a dobře funguje. Také si vážíme důrazu na to, že GSP je dobrý rozvojový nástroj. To je skutečně hlavním cílem. Jak ve zprávě, tak v, ve svých doporučeních toto zdůrazňujete. A já bych řekl, že to je jeden z nejjasnějších důkladů toho, že tady náš program v oblasti hodnot a obchodu, že tady, jak jste zmínil, eh, my jsme daleko štědřejší než třeba USA. Můžeme být velmi spokojeni s některými závěry, například s tím, že GSP funguje i v těch nejchudších zemích. Pokud jde o vývoz ze zemí, které těží z eh, programu všechno kromě zbraní, eh, ta, ten vývoz se navýšil o 62% například. A navíc, pokud jde o využití těchto výhod s preferencí, tak tam skutečně se i to tyto výsledky zvyšují u všech těchto zemí. Ale nejde to na účet průmyslu v EU. Rád říkám, že průmysl evropský se velice zapojuje do GSP a celkové dovozy eh, do EU od všech příjemců GSP se snížily celkově z asi 6% na 4%. Poslední bod se týká sledování. Doporučení nebo závěry vaší zprávy říkají, že máme dopad například na témata v oblasti životního prostředí, eh, kvality práce a tak dále, ale těžko se to hodnotí, takže dovolte jenom zpětnou vazbu k některým těchto připomínkám a ještě se potom vrátím i k Myanmaru. Pokud jde o Pakistánu a pracovně právní otázky, tam jsme nedávno jeli na misi a samozřejmě jsme hovořili i o těch výlučných výrobních zónách. Nový státní zástupce když jsme tam tedy byli, ona byla nedávno jmenována nová vláda a ten, eh, ten nám tedy ukázal přímo ústavu Pákistánu a potvrdil, že skutečně to není v souladu s ústavou, protože eh, mají skutečně tedy v praxi platit stejná pravidla pro pracovníky, kteří pracují v těchto výlučných zónách i pro ty domácí. Takže nám slíbil, že se na to podívá. Pokud jde o Filipíny, tam skutečně, pokud jde o TSP+, eh, jste nám velmi pomohli se sledováním. Eh, jak víte, Filipíny se chystali znovu zavést eh, trest smrti, prošlo to již kongresem, ale díky nejenom paní komisařce Malmström, ale také díky následujícím jednáním s Evropským parlamentem, zatím došlo k tomu, že trest smrti znovu zaden, zaveden nebyl a řekl bych, že to je také svým způsobem zálo, zásluha GSP Plus a tím, jak pracujeme s těmito tématy. Pokud jde o naše další kroky, které vyplynou z vašich doporučení, tak několik ještě připomínek k tomu, co zmiňujete ve zprávě i tady na místě. Transparentnost, ano, samozřejmě můžeme už ve stávajícím nařízení eh, učinit určitá opatření, nemusíme čekat až nové nařízení a skutečně se tím zabýváme. Úzce spolupracujeme se zástupci občanské společnosti, máme tam jednání vždycky před misí, kterou organizuje Evropská služba pro vnější činnost, vždycky se tím pozorně zabýváme a také se zabýváme oblastmi, kde bychom případně mohli ještě posílit zapojení občanské společnosti. Druhá připomínka se týká partnerství s příjemcovskými zeměmi. Tady vaše zpráva jasně říká, že bychom měli zviditelňovat více tyto eh, zprávy. To vlastně souvisí s tím, co říkala paní kolegyně, jak tady můžeme přiblížit si ty podniky zároveň. Jde o to samozřejmě, že chceme, aby všechny strany těžily z těch dohod, ale také jde o to, že chceme přilákat nové investice do odvětví, kde zatím jich příliš nebylo. A to samozřejmě platí i pro evropský průmysl sledování. To je eh, velmi široká oblast, 27 úmluv a my se snažíme trošku změnit ten přístup tak, aby to bylo zaměřenější. Takže namísto toho, abychom vedli velmi podrobné rozsáhlé diskuze o všech obecných otázkách, tak bychom se spíše chtěli zaměřit na konkrétní záležitosti. To jsme nedávno provedli v Pakistánu. Tam jsme skutečně u několika klíčových záležitostí požádali vládu, aby ještě do června příštího roku přijala příslušná opatření. Souvisí s tím také eh, připomínky naš konzultantů v této zprávě, že tady bychom měli eh, tento mechanismus eh, více využívat. Jak víte, tak paní Malmström už hovořila o tom, že jsme v tuto chvíli eh, ten eh, režim posíleného sledování eh, využili v Bangladéše, Myanmaru a Kambodži. Jak víte, tak pokud jde o Kambodžu a Myanmar, tam skutečně zvažujeme ještě následné kroky. Pane předsedo, vy jste se ptal, jak to v praxi probíhá. Když jsme, když jsme začali využívat posílené monitorování, už jsme to sdělili ostatně v roce 2017, tak jsme se chtěli poučit z GSP plus. Zahájili jsme toto řízení s oběma zeměmi, byl tam seznam témat a žádali jsme je o reakci. Samozřejmě se to týkalo eh, především eh, lidských práv a pracovních, pracovně právních otázek, nikoli životního prostředí například. Proběhlo už několik diskuzí a řekl bych, že eh, skutečně bloku paní komisařky Malmström se podařilo dosáhnout velkého pokroku, protože to má dopady na ostatní země protože to skutečně potom má eh, určitý dopad na eh, důvěryhodnost tohoto režimu. Potom jsme tedy v Pákistánu například následně viděli, že skutečně angažovanost vlády se posílila v porovnání se situací předtím. A to je podle mého názoru výsledek toho, že jsme tedy minimálně pohrozili tím, že eh, tento mechanismus zablokujeme i v ostatních zemích. Pokud jde o diverzifikaci a posouzení eh, z hlediska průmyslu, tady bychom měli posílit spolupráci. My jsme velice rádi, že se do toho zapojil eh, výbor DEVE, protože jsou tam oblasti jako například celní otázky, pravidla původu a tak dále, tak tady bychom velmi mohli těžit ze užší spolupráce. Toto jsou tedy body, u kterých jsme měli za to, že bychom mohli něco činit už nyní. Pokud jde o dlouhodobější hledisko a nové nařízení, tam je zde několik otázek, které musíme zvážit, ale jejich implementace v praxi bude obtížná. Ale samozřejmě ještě před eh, přijetím dalšího nařízení se budeme zabývat studií dopadů, posouzením dopadů. A zaměříme se na některé z otázek, které zmiňujete, například to, jestli bychom neměli zahrnout do GSP i služby – protože to i vy ve svých doporučeních opakujete. Podíváme se na to, jak můžeme posílit pozitivní dopad na životní prostředí, například jestli by tam nemělo být zahrnuto více úmluv a jak se lépe zaměřit, pokud jde o odnětí tohoto režimu. V tuto chvíli stávající mechanismus nám už umožňuje eh, tady pozastavení nebo odnětí u kterých sektorů. Pokud je o kumulaci, to už je možné ve stávajícím nařízení. Například je dohoda mezi Kambodžou a Malajzií a tam to možné tady je. Nicméně je třeba si to vyžádat. Je také možnost kumulovat například mezi zeměmi eh, jihovýchodní Asie, jihovýchodního Azeánu a eh, zeměmi jiného regionu. Takže tam už také máme určité návrhy. Závěrem Chci říci, že velmi vítáme tuto zprávu INTA a také zhodnocení v polovině období. Některé vaše doporučení začneme implementovat okamžitě. Měli bychom pamatovat na to, že DGSP skutečně je nástroj pro rozvoj, ale můžeme se tam také více realizovat a více využít toho, že ty dvě oblasti se vzájemně nevylučují. To znamená, že obchodní otázky a naše hodnoty jdou ruku v ruce a samozřejmě chceme také více zaangažovat evropský průmysl nové nařízení a vaše úvahy o něm, tak tady já doufám, že Evropský parlament se zapojí stejně aktivně jako u toho předchozího nařízení, protože skutečně vaše návrhy byly velmi hodnotné a vstupy. Tedy nejenom pokud jde o to nové nařízení od roku 2024, ale také pokud jde o implementaci nových pravidel. Takže ještě jednou mnohokrát děkuji, pane předsedo, za to, že jste nám umožnil se dnes zúčastnit vašeho jednání. Děkuji mnohokrát. Já bych si dovolil ještě dvě další věci. Pokud jde o reformu a výhledy do budoucna, diskutuje komise i o možnosti nastavit konkrétní preferenci, která by se týkala výrobků, které plní ty spravedlivé standardy. To znamená, že tam by nebyla pokryta celá země pouze, ale že i by tam byly zakryty, tedy pokryty konkrétní typy výroby. A druhá připomínka se ještě vrací k Myanmaru. Myslíte si skutečně, že blokování je ten správný instrument, správný nástroj, pokud jde o vztahy se třetími zeměmi a Evropským parlamentem? Já úplně nejsem přesvědčen o tom, že zablokování Twitterového účtu je správný, správný nástroj. Především pokud jde o dopady takového tady oznámení na Twitteru, jaký dopad to bude mít ve třetích zemích. Pokud jde tady o Myanmar, bude to znamenat, že proběhne formální šetření? Děkuji, pane předsedo. K vaší první otázce, pokud jde o výrobky, tak to je velmi dobrá a zajímavá otázka. V tuto chvíli to tady zastávajícího nařízení možné není, ale například, když jsme byli na Filipínách, tak tam pracují na úpravě, kde by se řeklo, že tyto konkrétní firmy, které pracují v textilním průmyslu, by, které ale nevyužívají určité standardy nebo neplní, tak by neměly povolení na vývoz. Z právního hlediska jsme se tím ještě podrobně nezabývali, ale samozřejmě tyto iniciativy těchto zemí by asi šly tím směrem, který jste měl na mysli. Ale chceme samozřejmě usnadnit obchod, takže musíme být trošku opatrní, pokud jde o zavádění nových kritérií. Pokud jde o Myanmar, tam jsem zapomněl odpovědět na vaše předchozí otázku, pokud jde o dopady pro občany přímo v Myanmaru. Minulý týden eh, došlo, proběhla mise na vysoké úrovni. Byla, Zaměřili jsme se především na asi 500 tisíc pr- pracovníků v textilním průmyslu, především mladých žen, které tady skutečně posílají více než polovinu svých platů své rodině a pokud by přišly o zaměstnání, tak skutečně by tam došlo k velmi vážným dopadům pro tuto dynamickou výměnu pro zemi, v zemi, která je velmi zranitelná. Ale pokud jde o naše hodnocení, tak tam jsme říkali také to, že pokud nebudeme využívat mechanismus pro odnětí preferencí, tak ten celý systém nebude důvěryhodný a tyto, tyto partneři nebudou brát naše standardy dostatečně vážně. Jak to konkrétně naformulovat a sdělit? Jde o dopad. Pokud jde o postup, tak ten je stanoven v nařízení o GSP, to znamená, že začínáme oznámením v úředním věstníku, Dále by potom proběhlo šestiměsíční hodnotící období, poté dalších šest měsíců na vypracování zprávy, potom te, ta třetí země má několik týdnů na vyjádření, takže celý ten postup je poměrně dlouhý a je tam samozřejmě možnost vést dialog s příslušnou zemí a zúčastněnými stranami. Hlavní naše sdělení je tady takové, že pokud by mělo dojít k návrhu na zahájení vyhodnocení v souvislosti s dočasným odnětím, tak prosím pamatujte na to, že to ještě neznamená, že okamžitě odnímáme ty výhody, ale jenom zvyšujeme jaksi svůj politický tlak na tu zemi. A pokud jde o ty páky, které máme a chceme využít, tak tam je důležité to, co už jste říkal předtím, a sice postupovat společně. Blokování samozřejmě není jed, jed, jediný způsob, jak komunikovat, ale někdy to může trošičku pomoci. A úplně poslední věc je taková, že Myanmar přivítal naši misi, což nebylo v žádném případě samozřejmé. Oni nám tady umožnilo se sejít s celou řadu zúčastněných stran na vysoké úrovni a tím pádem tady naše mise skutečně mohla mít nějaký reálný dopad. Děkuji mnohokrát. Opening. Takže co se Myanmaru týče, tak dojde formálně k hodnocení. Odpověď. Zatím to nebylo rozhodnuto. Za prvé se musí rozhodnout, jestli ano nebo ne, jestli bude takovýto akt vydán. Pokud bude zveřejněn, tak pak se můžeme rozhodnout, jestli dojde k formálnímu zahájení celého procesu. Also can... Pan Hansen, prosím. Děkuji. Nahrazuji pana Filnera, takže jsem si poznamenal všechny vaše připomínky. Budou pozněvací návrhy, které předložíme panu Filnerovi. Všechny informace mu předám a děkuji vám. Děkuji. Termín na pozněvací návrhy je 19. prosince 12 hodin poledne. Poledne tedy. Výborně. A teď se pustíme do hlasování. Uděláme si asi pětiminutovou přestávku. Okay, dear colleagues. Jo. Nejprve budeme hlasovat o bodu 7, ale ještě předtím si hlasování vyzkoušíme, takže zahajuji testovací hlasování. Has everybody voted? Máte odhlasováno, prosím. Martin is the last one here. Martin byl poslední.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 pro, proti, zdrželi se. Mám pocit, že to bylo zamítnuto, ale radši to uvěříme. Zahajuji hlasování. A pardon, je to ten čtvrtý nový pozněvací návrh. Uzavírám hlasování, zamítnuto. Takže 34 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 4, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kom- 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 37 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6, pro, proti, zdrželi se, přijato. 44 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 45 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. 45 zahajuje hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Kompromis 6a nový. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. Kompromis 7 pro. Ještě tady máme ústní pozměňovací návrh 50. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se přijato. 50. Howdy Hautala, prosím. Já bych ráda, aby pozměňovací návrh 50 ve své druhé části byl odhlasován nad rámec kompromisního návrhu 7, který jsme právě přijali, aby Evropská komise poskytla údaje o vlastnictví vyvážejících firm, které budou desegregovány podle pohlaví a tak dále. Takže druhá část tohoto pozněvacího návrhu, je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 52 pro, ne, ten odpadá, pardon. 53 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 57 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 58 pro, proti, zdrželi se, přijato. 59 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 60 pro, proti, zdrželi se, přijato. 61 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. 62 pro, klid, klid, 62 pro, proti. A radši to ověříme. 62. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. 64 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 10, ne 9. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se přijato. 71 navíc k tomuto návrhu, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 73 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 75 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 76 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 10, nový, pro, proti, zdrželi se, přijato. 81 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. 91 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. 103 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 104 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 15 pro, proti, zdrželi se přijato, 107 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 109 pro, proti, zdrželi se přijato, 110 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 111 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 114 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. 8 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 9 pro, proti, zdrželi se přijato, 10 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 18 pro, proti, zdrželi se přijato, 12 pro, proti, zdrželi se přijato, 1 pro, proti, zdrželi se. Ověříme pozněvací návrh 1. Zahojí hlasování, uzavírám hlasování. Zamítnuto dva pro, proti, zdrželi se. Přijato tři pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Konečné hlasování o textu po změněném verzi proběhne elektronicky. Zahajuji elektronické hlasování. Uzavírám je velkou většinou přijato a pane Vizasi blahopřejeme. Next point is point eight. Další bod je bod 8, který se týká asociační dohody se Střední Amerikou. Začínáme pozměňovacím návrhem 25. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 26 pro, proti, zdržel se, přijato. 27 pro, proti, zdržel se, přijato. 28 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromisní návrh 3 pro, proti, zdržel se, přijato. 31 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromisní návrh 4 pro, proti, zdrželo se přijato. 33 pro, proti, zdrželo se přijato. 34 pro, proti, zdrželo se přijato. Kompromisní návrh 5 pro, proti, zdrželo se přijato. 37 pro, proti, zdrželo se přijato. 39 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 40 pro, proti, zdržel se, přijato. 41 pro, proti, zdržel se, ověříme. 41 zahajuji hlasování. Zamítnuto. 42 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromisní návrh 6 pro, proti, zdržel se, přijato. 45 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 46 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 48 pro, proti, zdržel se, přijato. 49 pro, proti, zdržel se přijato. 7 pro, proti, zdržel se přijato. padesát šest. s ústním pozměňovacím návrhem. Pro, proti, zdržel se. Myslím, že přijato, ale ověříme si Ústní pozměňovací návrh té druhé části zahajuji hlasování, končím. Přijato. 51. Druhá část odpadá kvůli 56. 54. Druhá část. Padesát sedm pro, proti, zdržel se přijato. 58 pro, proti, zdržel se, ověříme. 58, zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. 59 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromisní návrh 8 pro, proti, zdržel se, přijato. 60 pro, proti, zdržel se, přijato. 62 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromisní návrh 9 pro, proti, zdržel se, přijato. 68 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromisní návrh 10 pro, proti, zdržel se, přijato. 70. První část pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 2 pro, proti, zdržel se, přijato. 13 pro, proti, zdržel se, přijato. 14 pro, proti, zdržel se, přijato. 15 pro, proti, zdržel se, přijato. 16 pro, proti, zdržel se, přijato. 17 pro, proti, zdržel se, Přijato. 19 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, myslím, ale ještě si to ověříme. Zahajuji, končím. Zamítnuto. 20 pro, proti, zdržel se, přijato. 21 pro, proti, zdržel se, přijato. 23 pro, proti,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 konečné hlasování. Závěrečné hlasování elektronicky zahajuji. Končím. Přijato Děkuji většinou. Gratuluji panu Bémovi. Bod 9. Založení nástroje předstupní podpory. Pan Borely je zpravodajem. 39 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 1 pro, proti, zdržel se, přijato. 13 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 34 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 2 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 3 pro, proti, držel se. Přijato. 38 pro, proti, zdržel se. Přijato. 39 pro, proti, zdržel se. Ověříme 39. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. 40 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 4 pro, proti, zdržel se, přijato. 45 pro, proti, zdržel se. Myslím, že přijato, ale ještě si to ověříme. 45. Zahajuji, končím, přijato. 10 pro proti, držel se, přijato, 11 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 12 pro, proti, zdržel se. Myslím, že přijato, ale ověříme se, zahajuji hlasování. Končím. A bylo to přijato. Kompromisní návrh 5 pro, proti, zdržel se. Přijato. Kompromisní návrh 6 pro, proti, zdržel se. Přijato. 18 pro, proti, zdržel se. Ověříme, myslím, že přijato, ale ověříme. Zahajuji hlasování. 18. Končím. Přijato. Kompromisní návrh 7. Přija- pro, proti, zdrželo se přijato. 21 pro, proti, zdržel se. Ověříme 21. Zahajuji. Končím. Přijato. 4 pro, proti, zdržel se přijato. 22 pro, proti, zdrželo se přijato. 23 pro, proti, zdrželo se přijato. 24 pro, proti, zdrželo se přijato. Kompromisní návrh 8 pro, proti, zdrželo se přijato. 26 pro, proti, zdrželo se přijato. 27 pro, proti, zdržel se přijato. 28 pro, proti, zdržel se, ověříme. Zahajuji hlasování, končím. Přijato. 46 pro, proti, zdržel se přijato. 47 pro, proti, zdržel se přijato. 48 pro, proti, zdržel se, myslím, že přijato, ale ještě si to ověříme. Končím hlasování. Přijato 49 pro, proti, zdržel se, přijato. 50 pro, proti, zdržel se. Pověříme si. Přijato. 51 pro, proti, zdržel se přijato. 52 pro, proti, zdržel se. Myslím, že zamítnuto, ale ověříme. 52 zahajuji, končím. Zamítnuto. 53 pro, proti, zdržel se, přijato. 53 zahajuji, končím hlasování. Přijato. A celá zpráva s pozměňovacími návrhy. Zahajuji hlasování. Hlasování. Closed. And... Končím a velkou většinou přijato. Gratuluji zpravodaji panu Borelimu. Takže, myslím si, že teď se blížíme k nej, jedné z nejpřitažlivějších částí našeho programu. To je tedy doplňkový ochranný certifikát osvědčení pro zdravotnické výrobky, kompromis 10 pro, proti, kdo se zdržel, Myslím, že je to zamítnuto, ale ověříme to. Zahajuji hlasování a končím hlasování. A je to přijato. 88 pro, proti, zdrželi se schváleno. 89 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 11, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. A dále tu máme 105. 105. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Myslím, že je to zamítnuto, ale ověříme. 105. Končím hlasování. Zamítnuto. 106. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Myslím, že je to zamítnuto. 106 ověřujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 107D. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Kompromisní návrh 12, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 108D, to odpadá, pardon, 114. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. 114. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 116D. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 13. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Ověříme? Ne. Ne, dobře tady. Dále. Kompromis 14 pro. Proti. Zdrželi se. Přide, přijato. 24 pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme to. Návrh 24. Zahajuji, teď už končím hlasování. Přijato. 25 pro. Proti. Kdo se zdržel? Ověříme si to. Návrh 25. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis jedna. Pro? Proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Zahajuji hlasování, kompromisní návrh jedna. Končím hlasování. Přijato. 28 pro, proti, zdrželi se, přijato. 2. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Ověříme to. Pozměňovací návrh 2. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. Přijato. Návrh 3. Pro? Proti? Kdo se zdržel? Já chápu, že jste trošku unavení, ale prosím, zvedejte ruce, protože jinak budeme muset ověřovat hlasování u každého návrhu. Takže návrh 3 ověřujeme elektronicky, prosím. Končím hlasování. Přijato. 31 pro. Proti. Kdo se zdržel? Ověřujeme. 31. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 32. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 33. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 34. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 35. Pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. 35. Můžete hlasovat elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. 36 a 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 37. Kdo je pro? Proti? Ověříme. 37. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 38. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 41. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Návrh 41, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověřujeme. 42. Hlasujte elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. 44. Kdo je pro? proti, zdrželi se, ověřujeme. Návrh 44, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 45, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 45, zahajuji hlasování elektronicky. Končím hlasování a je to přijato. Takže 40, 46, to asi je v souladu s 45. Aha, odpadá vzhledem k tomu, že jsme přijali 44, takže kompromis 3, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Ověřujeme. Kompromisní návrh číslo 3. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 5. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 6. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ověříme tedy. Kompromis 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 66, 67 a 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověřujeme. Tyto tři návrhy. Můžete hlasovat elektronicky. Teď. Končím hlasování. Zamítnuto. 38, druhá část. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 70. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Já myslím, že je to přijato, ale ověříme to. Kompromisní návrh 7. Ano, je to přijato. 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 84 odpadá. 85 také tedy. 86 také. Takže 127D. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověřujeme. Návrh 127D. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Teď hlasujeme o celém návrhu elektronicky. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Jasně přijato. Blahopřejeme panu zpravodaji. Děkuji vám mnohokrát, vážené kolegyně a kolegové, za velice konstruktivní hlasování. Prosím, abyste, pokud chcete opustit sál, tak učinili tiše. Nechu, samozřejmě chápu, že někteří musí odejít, ale prosím, čiňte tak potichu. Rozhodli jsme se, že změníme pořadí bodů na pořadu jednání, jedenáctka půjde až na konec, takže se hned pustíme do bodu 12, 13. Tady body, ano, body 12 a 13. Takže Dohoda, obchodní dohody se Singapurem. Pan Martin je zpravodajem. Thank you, Děkuji, Bente. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ano, jsou to aktuální informace k tomuto pozměňovacímu návrhu, k této úpravě. Prosím o klid v sále. I'm almost scared to speak myself. Skoro se sám bojím teď promluvit. Chtěl bych poděkovat všem kolegům a kolegyním za pozměňovací návrhy, celkem jich bylo 116. Samozřejmě nebudu tady všechny procházet jednotlivě. Chtěl bych se zaměřit na čtyři oblasti. Za prvé zdanění. Některé pozměňovací návrhy říkají, že Singapur je daňový ráj. Dovolte, Abych to řekl jasně, není tomu tak. Některé z našich členských států uplatňují nižší sazby daňové než Singapur. Singapur je tedy zodpovědnou daňovou jurisdikcí, také z globálního forma OECD k transparentnosti a výměnu informací pro daňové účely dostali v roce 2018 eh, dobré hodnocení, podobně jako Švédsko, Finsko, Slovinsko a Španělsko. A navíc podle etického kodexu EU, pokud jde o spolupracující jurisdikce, Singapur není ani na černém seznamu, ani na seznamu sledovaných jurisdikcí. Navíc, tedy tak, jak to máme v návrhu, v návrhu usnesení, v roce 2017 Singapur podepsal eh, vícestranou dohodu NCAA o globálních standardech pro automatickou výměnu informací pro daňové účely a oznámil OECD svůj záměr aktivovat automatickou výměnu informací podle této dohody se všemi členskými státy EU, se kterými nemá dvoustrannou dohodu. Tento závazek, na ten se také odkazuje v dohodě o partnerství a spolupráci. Takže rozhodně nepodpořím pozměňovací návrhy, které se snaží Singapur označit za daňový ráj. Pokud jde o finanční služby, v Singapuru je hlavní finanční centrum, o tom samozřejmě není pochyb, ale pokud jde, eh, tedy v případě eh, finanční krize, jak jsme o tom minule hovořili, kde by se to mohlo týkat i Singapuru, tak tady máme možnost přijmout nebo si eh, zachovat obezřetnostní opatření pro ochranu investorů, abychom zajistili integritu a stabilitu našich finančních systémů. Takže tady nevidím žádné riziko eh, toho, že by naše závazky v kapitole o službách této dohodě mohly vést k nějakému ohrožení, ale samozřejmě pokud, pane předsedo, dáte slovo zástupci komisy, tak by nás také mohlo uklidnit v této oblasti. Pokud jde o zeměpisná označení, tato dohoda nenabízí uh, automatickou ochranu pro 196 označení, které jsou v příloze, ale registrace proběhne až poté, co Evropský parlament s tím bude souhlasit. A jsem si jistý tím po projednání tedy se singapurskými úřady, že pokud ne všechna, tak alespoň většina zeměpisných označení dostane ochranu. A pokud jde o registrační postup Singapuru, tak samozřejmě o to se zajímá celá řada kolegů, a tady, tady vás mohu uklidnit. Pokud jde o úmluvu Mezinárodní organizace práce a kapitolu o udržitelném rozvoji a obchodu, Singapur, jak už jsme to říkali, neratifikoval základní úmluvy ILO o nediskriminaci a odsoudil tu úmluvu o nucené práci. My jsme již hovořili se Singapurem o pracovně právní problematice a proto podpořím návrhy, které říkají, že očekáváme, že Singapur nám dá vědět, že bude ratifikovat tyto úmluvy do budoucna a bude dále spolupracovat s Mezinárodní ochranou eh, organizací práce. Také litujeme to, že ta kapitola jako celek nebyla ještě plně eh, implementována. Víme ale, že to bude možné dále ovlivnit prostřednictvím tedy eh, obecné doložky o přeskumu a je to tady jako definitivní poslední možné řešení tam budou i sankce. Takže doufám, že se shodneme, že to je pro naši frakci velmi důležité. Závazky mohou být důvěryhodné jenom v tom případě, že je tady dobrý mechanismus pro řešení případných sporů. Ještě jednou děkuji všem kolegům za příspěvky k mému textu a těším se na úzkou spolupráci se stínovými zpravodaji, pokud jde o vypracování kompromisních návrhů. Zatím mi velmi pomáhají ve mé práci. Děkuji mnohokrát. Teď se dívám směrem ke stínovým zpravodajům. Pan Kelly tu není. Pan Kamal tu také není. Nadia Hirš tady zastupuje pana Trebuzu, takže prosím. Děkuji, pane předsedo. Já řeknu jenom několik slov za našeho stínového zpravodaje Ramonu, Ramona Tremosu, který bohužel tu dnes nemůže být, protože je ve Washingtonu s oficiální meziparlamentní delegací EU-USA. Chtěl by poděkovat panu zpravodaji za velice dobrou práci, kterou odvedl u tohoto tématu a už dlouho odvádí. Máme jenom několik pozměňovacích návrhů k těmto dvěma usnesením, protože nám tyto návrhy připadají velmi kvalitní. Chtěli jsme tam ještě doplnit to, že jsme si vědomi toho a jsme vděční za to, že tedy Singapur projevil trpělivost a flexibilitu. Děkujeme jim za eh, to, že nadále se angažuje, ačkoliv z naší strany došlo ke spožděním. Za druhé, Vymazali jsme tady odkaz na mechanismus založený na sankcích, to jako ALDE nemůžeme podpořit, ale jsme si jistí, že zpravodaj a stínoví zpravodajové k tomuto bodu naleznou vhodné řešení, protože tam se názory různí. různí. Důležité je, abychom tuto dohodu tady teď schválili, abychom zajistili, že vstoupí v platnost. A pokud jde o usnesení a o investiční dohodu, tam doufáme, že dospějeme brzy k dohodě na formulaci, která eh, bude klást důraz také tedy na eh, společenskou odpovědnost firem, ale že to tedy nadáv, nadále bude nástroj dobrovolný, protože hodně doplňuje legislativu. Myslíme si, že tady je dobrý základ pro dvě silná usnesení, která ukáží, že podporujeme tyto dohody. Těšíme se na další konstruktivní spolupráci s panem Spravodajem a ostatními stínovými zpravodaji. Děkuji. Děkuji mnohokrát, Anne-Marie Miner, za QE. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych ještě jednou chtěla zopakovat, jaké mám obavy ohledně eh, této dohody, tohoto usnesení. Máme k tomu také pozměňovací návrh. Eh, trh v Singapuru je velmi liberalizovaný a to znamená, že tam je celá řada fiktivních firm. A skutečně Singapuru funguje jako daňový ráj. Je to velmi praktické riziko v případě finanční krize a to, že členské státy Některé uplatňují nízké daň, nebo nižší daňové sazby. To není důvod, proč bychom neměli Singapur označovat za daňový ráj. Navíc důvěrnost informací v daňové oblasti rozhodně není v souladu s našimi cíly. Je důležité, aby členské státy zajistily, že budou mít přístup k informacím v případě, že to bude nutné. Pokud jde o tu výjimku obezřetnostní, tak ta není odpovídající. Pokud jde o kapitolu TSD, tu bychom tam chtěli zachovat. Nemůžeme v žádném případě s touto eh, dohodou souhlasit, dokud nedojde k ratifikaci úmluv. Nemůžeme také souhlasit s eh, jakýmikoliv dohodami nebo umluvami, které dávají přednost nadnárodním podnikům a ne jednotlivým pracujících a tak dále. Děkuji, nyní má slovo pan Sulu. Děkuji mnohokrát, děkuji kolegyně a kolegové za slovo. Zastupuji Tizianu Begin, která je v tuto chvíli na služební cestě ve Washingtonu. Jako všechny ostatní dohody o volném obchodu, i ta singapurská obsahuje ochranu zeměpisných označení. Singapur souhlasil s tímto systémem zeměpisného označení, s registračním systémem, nicméně je potřeba podotknout, že tento rejstřík zatím nevznikl, takže některá tato opatření, tato, eh, tato opatření zatím nebudou platit. Navíc nám bylo řečeno, že registrace zeměpisných označení v Singapuru bude za poplatek, nevíme přesně, o jaký poplatek půjde. A ještě závažnější je, že nám bylo řečeno nedávno, že zhruba 15 zeměpisných označení nebude nějakým způsobem chráněno. Bude se například jednat o jeden z našich sírů. Takže zjevně tady panuje nedostatek transparentnosti není dobré, že jsme se to dozvěděli až na poslední chvíli. Ty informace jsme dostali v roce 2013 dopisem, kdy se tím navíc zabývali jiní poslanci. Takže by nás zajímalo, proč jsme dostali tak málo informací ze Singapuru. Potřebujeme plný seznam těchto zeměpisných označení. Děkuji a nyní Evropská komise, kterou zastupuje paní Maria Martin Prat. Děkuji, pane předsedo. Ve stručnosti jenom poděkuji zpravodajovi za skvělou zprávu. Jak co se týče volného obchodu, tak co se týče investic a děkuji také za osobní angažmá po všechny tyto roky. Hned se dostanu ke dvěma otázkám, které chtěl vyjasnit pan zpravodaj ze strany Evropské komise, tedy finanční služby a výjimka pro obezřetnostní dohled. Také se vyjádřím k otázce, která právě zazněla, tedy ochrana zeměpisných označení. Nejprve tedy k finančním službám. Tady je důležité pochopit, co má společného s liberalizací finančních služeb tato dohoda a co nemá. Tak co má? Máme situaci s finančními službami nastavenou z 80. 90. let. K žádné další liberalizaci nedochází například v oblasti kapitálových pohybů. A závazky, které v této oblasti máme, čistě reflektují povinnosti, které již v tuto chvíli máme zakotveny ve smlouvě o fungování Evropské unie a závazky v rámci GATS a OECD. V dohodách o volném pohybu, včetně této, pouze opakujeme své právo regulovat v rámci naplnění politik veřejného pořádku, včetně finančních služeb. Jinými slovy tedy se nesnažíme propagovat regulaci nějakých sektorů, v žádném případě nefinančních služeb. Spíše se snažíme zajistit, aby regulátoři mohli pokračovat ve své práci aniž by čelili diskriminaci. Na základě dohody o volném obchodu s Singapurem nebudeme muset novelizovat či rušit žádné právní texty týkající se finančních služeb v EU. Dá se tedy říci, že ustanovení této dohody jsou zcela neutrální ve svém dopadu na finanční stabilitu či její případné problémy. Dojde naopak k užší koordinaci a sdílení poznatků mezi regulátory na straně Evropské unie a Singapuru. Teď jenom velmi stručně k výjimce u obezřetnostního dohledu. Ve všech dohodách o volném obchodě máme takovouto doložku, která umožní evropským dohledovým a regulačním organizacím přijmout z obezřetnostních důvodů velmi širokou škálu opatření, které mohou například zajistit finanční stabilitu. Takovéto znění máme i v rámci PCU se Singapurem. Uvědomuji si, že nemáme moc času, tak jenom velice stručně k otázce zeměpisných označení. Jsou pro nás zásadní. a tak jsme k ním přistupovali. A to do té míry, že když v, že vstup této dohody v platnost byla podmíněna dosažením výsledků ve smyslu ochrany zeměpisných označení v Singapuru. V tomto výboru už jsme o tom diskutovali několikrát. Poté, co snad Evropský parlament vydá souhlas, Singapurské orgány, jak přislíbily, zahájí proces registrace eh, zeměpisných označení s účelem jejich ochrany. Pro tuto chvíli na seznamu jich máme 196 a jsou přiloženy k této dohodě. Prostřednictvím dohody e, smlouvy rady dojde k tomu, že tento systém bude moci fungovat. Věříme, že celý proces ochrany zeměpisných eh, označení bude fungovat řádně a nejenom tomu věříme, jsme si jisti a postaráme se o to. Postaráme se o pozitivní výsledek, který bude přijatelný pro všechny členské státy. Nezapomínejme na to, že ochrana zeměpisných označení v Singapuru je zásadní pro tuto ochranu ve světě, protože je to jurisdikce, kde takováto ochrana nebyla, kde měli problém s jejich ochranou. Výsledek byl ovšem velmi pozitivní. Takže si myslím, že máme na dosah ruky velmi uspokojivý výsledek. Děkuji, chce k tomu David ještě něco dodat? Jestli chce, tak může. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Nemusím toho říkat moc. Chci jenom zapakovat, že v tomto výboru většinou přejímáme mezinárodní definice. Já jsem se díval na mezinárodní orgány a na to, které, na to jak vypadají jejich seznamy týkající se daňových rájů Žádná mezinárodní organizace nepovažuje Singapur za daňový ráj, takže by nebylo dobré, abychom ji tak definovali toto zemi my, takže nemůžu přímo si návrhy, které říkají opak. Evropská komise již vy odpověděla na otázku týkající se finanční krize. Souhlasím s připomínkami, které zazněly ve souvislosti s dohodami Mezinárodní organizace práce. Budeme tlačit na Singapur, aby další podepsal to, co říkala paní Begin o zeměpisných eh, označeních, souhlasím. Také jsem byl trochu zklamán zvoleným postupem, byť komise měla zcela správnou připomínku, že pro tuto chvíli Singapur neuznává žádná zeměpisná označení a následně si proto musí vytvořit systém. U jiných takovýchto dohod jsme se v podstatě pouze jenom dohodli na seznamu, zatímco Singapur musí vytvořit celý systém pro uznávání zeměpisných označení. Bylo mě řečeno, že je pravděpodobné, že v podstatě téměř všechny budou přijaty, ale než ustanoví ten rejstřík, tak musíme počkat. A ty poplatky budou symbolické. Já vím, že ten postup nás zklamal, ale na druhou stranu si myslím, že bychom se příliš neměli rozčilovat, protože si myslím, že na konci tohoto procesu budou chráněny zeměpisná označení Evropské unie. Dobrá, děkuji, tím jsme ukončili body 12 a 13. A přijmeme to bod 14, 15. To je druhá část, tedy investiční, prosím, Davide. Děkuji. Tady jsme dostali 95 pozněvacích návrhů. Je trochu složitější se k tomu vyjadřovat a najít kompromisy. Protože buď tedy podporují ICS a soud pro mezinárodní eh, investiční soud, anebo naopak chtějí, aby tento soud byl zrušen. s tím, že říkají, že bychom neměli mít zvláštní systém pouze pro investory. Zbavili jsme se ISDS, což byla poměrně toxická záležitost a nahradili jsme to transparentním systémem, který dodržuje právo regulovat. Je pravda, že Singapur nikdy defenzivně v oblasti ISDS nevystupoval, takže následně někteří říkají, že takovou dohodu vůbec nepotřebujeme. Nicméně 13 členských států mají bilaterální smlouvy o ochraně investic, včetně Francie, Belgie, Německa, Spojeného království a IPA je tedy nahradí. A je v nich i ISDS. A budeme mít tedy jednu sadu pravidel pro ochranu investic a soud této oblasti příslušný. Bohužel tam nemáme část týkající se povinnosti investorů a nemáme tam v oblasti porušování lidských práv investory žádné ustanovení. Zbytek který nechávám na výboru, především u dalších IPA. V mezičase tedy čekáme další iniciativy týkající se povinných standardů náležité péče, především v odivním průmyslu. Dostali jsme také pozněvací návrhy, aby se vyškrtl odstavec podporující závaznou dohodu o podnikání lidských právech OSN. To jsem byl celkem překvapený. Evropský parlament totiž velkou většinou přijal v usnesení podporu takovéto dohodě a doufám, že tedy skupina bude konzistentní a takovéto pozněvací návrhy odmítne. Děkuji stínovým zpravodajům za dosavadní spolupráci a budu se těšit na diskusi o kompromisních návrzích, byť tedy v této oblasti bude těžší najít kompromisy. To si dovedu představit. Nejprve stínový zpravodajové, nejprve pan Kamal, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Naše skupina k tomu měla poměrně širokou rozpravu. Někteří se tázali, jestli potřebujeme takovouto dohodu, že konec konců biznis má svá rizika, proč by tedy velké firmy měly mít přístup k takovémuto systému, když ostatní občané ho nemají. Někteří nemají vůbec rádi systém ISDS, chtějí větší transparentnost a odpovědnost. Zatímco tady říkají, že to je systém pro nadnárodní firmy. U nás v naší skupině jde hlavně o to, že chceme, aby to prostě fungovalo. Čekáme na to stejně netrpělivě jako všichni ostatní, s Davidem jsme se o tom konec konců bavili a proto si myslím, že je potřeba, abychom tento návrh protlačili. Pro řadu lidí, kteří kritizují systém ISDS, toto představuje lepší a transparentnější alternativu. Pochopitelně později vždy můžeme doladit. Proběhla k tomu široká diskuse, já řadu argumentů chápu, i ten, jestli vůbec potřebujeme takovou dohodu mezi dvěma zeměmi. Na druhou stranu tady vzniká vzor pro další dohody, případně další dohodu Evropská unie a ASEAN, takže chápu, proč to máme tady. To je z mé strany všechno. Děkuji. Anne-Marie Miner, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, tento návrh je předčasný a to z toho důvodu, že Evropský soudní dvůr k tomu vydal judikát, který se týká práv zahraničních investorů, tedy vydá judikát který se bude týkat práv zahraničních investorů, takže si myslím, že z toho důvodu bychom měli počkat. OECD prohlásilo, že tato dohoda je pouze jakousi kosmetickou verzi ISDS. My jsme proti. Když budeme příliš regulovat, tak to investice oslabí a tato dohoda nás proti tomuto nijak nechrání. ICS a ISDS nedávají navíc možnost třetím stranám přistoupit k řízení. My máme za to, že nejprve je potřeba vyčerpat místní opravné prostředky, než se přejde k tomuto systému, takže následně bychom hlasovali proti. Nyní má slovo Jude. Uh, Děkuji. Patří mezi řadu poslanců a poslankyň, které předložili pozněvací návrh proti této dohodě o ochraně investice Singapurem, a to z jasného důvodu, o kterém se bohužel v politice moc nemluví. Jedná se o hlavní zásadu férovosti. Jde mi o to, že není správné dát zvláštní práva těm, kteří nejvíce využili globalizace, pakliže neexistují reciproční protipráva pro ty, kteří občas na základě globalizace dopadnou hůř, tedy pracující a obce, na něž mají dopad rozhodnutí mezinárodních investorů. Myslím si, že není dobré vytvářet paralelní justiční systém pro mocné nadnárodní podniky. Ten systém jsme se snažili trochu doladit a jak Anna Marie Miné říkala, možná jsme do něho napíchali trochu botoxu, aby vypadal hladší a nestačí to. Ten systém opravdu je od kořene špatný a vytváří nerovnost před zákonem. Mám tedy zásadní důvody, proč jsem proti této ochraně, o, eh, tedy dohodě o ochraně investic. Evropská komise byla mohla vyjednat dohodu o ochraně investorů, aniž by tam byly tyto systémy pro a, eh, řešení sporů, ať už ho budeme nazývat jakoukoliv zkratku, ať už budou mít do sebe napíchaný botox nebo ne. Stávající dvoustranné dohody mohly být nahrazeny i bez vytváření zvláštních tribunálů, pokud byste chtěli, ale nechtěli. Druhý důvod je praktický a ekonomický. Toky investic a systémy pro řešení sporů nejsou nijak provázány. Slyšeli jsme to jasně na zasedání OECD před pár týdny, když jsme tam byli na služební cestě. A kromě toho je to také vidět z průzkumu veřejného mínění utratu. Je tedy možné podporovat investice bez vlastních soudů a stejně tak, stejně tak můžou klesnout eh, přímé zahraniční investice, i když je máte, takže žádný hospodářský argument pro to není. A za třetí, otázka správné zprávy věcí veřejných. Prostě čekáme, až se Evropský soudní dvůr vyjádří k tomu, jestli tyto investiční kapitoly jsou v souladu s evropským právem. A je to poprvé, co Evropský parlament odhlasuje takovouto kapitolu od podání žaloby k Evropskému soudnímu dvoru. Na předchozím zasedání výboru se říkalo, že jsme hlasovali o CETě a o investiční kapitole v CETě a že to vlastně teď čeká na rozhodnutí Evropského soudního dvoru, takže bychom si měli držet stejné logiky, měli bychom hlasovat. Já si myslím, že to je špatná zpráva věcí veřejných. Pokud víme, že Evropský soud o tom bude rozhodovat a je šance, že investiční kapitolu CETY zruší, tak bychom prostě neměli hlasovat o investiční kapitole, než se dozvíme, jak vypadá právní situace. Navíc to ani nebude tak dlouhé čekání. Máme tady dvě zvláštní dohody, mohli jsme odhlasovat o nich zvlášť. Takže ze všech těchto důvodů, pokud to bude na, poznamu, na pořadu jednání, tak budu hlasovat proti IPA a apeluji na kolegy, aby činili to tež, abychom tedy nevytvořili špatné špatnou hospodářskou politiku. Děkuji. Pane Kali, chcete se ještě přihlásit k této dohodě? Bohužel není mikrofon. Já se omlouvám za to, že jsem přišel pozdě. Já jsem hlasoval v ITRE, já jsem potěšen s tou prací, která tady byla odvedná. Děkuji za ní. Myslím si, že to je dobrá úroveň eh, nastavení a my jsme také odhlasovali kompromis. Jak, řekl, jak už jsem řekl předtím a ostatní také, Singapur je země, která má v podstatě stejné základní hodnoty jako Evropská unie a je to také největší destinace pro zahraniční přímé investice ze strany EU. Přičemž tedy eh, ty Eh, investice mohou být až objemu 256 miliard ročně. Zatím má Singapur uzavřeny bilaterální obchodní dohody se 13 členskými státy Evropské unie a eh, nová dohoda obsahuje ustanovení, které umožňuje eh, těchto 13 bilaterálních dohod eh, zachovat a zavádí také mechanismy, které v těchto bilaterálních smlouvách doposud chybí. Tento, eh, tato dohoda také obsahuje novou moderní formu řešení sporů a ochrany investic a daří se najít rovnováhu mezi ochranou investorů a také tedy zároveň prosazováním určitých základních cílů. Já jsem si jist, že tato dohoda zajišťuje, zajišťuje vyvážený, spravedlivý přístup, protože zavádí také obchodní tribunál první instance, který se bude zabývat právní interpretací této dohody court. druhým krokem je pak možné, eh, bude pak eh, možné založit mezinárodní soudní tribunál, který bude eh, řešit obchodní spory M, je to tedy zkrátka MIC. Já apeluji na komisi, aby tento tribunál, tento mezinárodní tribunál byl založen co nejdříve, aby veškeré spory bylo možné uspokojivě vyřešit co nejdříve. Také tedy z pohledu diskuzí k dohodám TTIP bylo jasné, že tedy eh, nálada je nepříznivě naladěná vůči tomuto typu obchodní dohod. Proto vítáme dohodu se Singapurem, která také obsahuje ustanovení o ochraně práv pracujících, ochraně životního prostředí a dodržování určitých základních lidských práv a norem. Já si myslím, že pokud se nám nepodaří tohle ratifikovat a dohodnout, Já myslím, že na takovou dohodu už jsme čekali dlouho, je to velice důležité. Jde o velice progresivní dohodu. a doufejme tedy vlastně vyplní tu mezeru a pomůže nám pokročit směrem k eh, tomu multilaterálnímu systému obchodování, který komise prosazuje. Já myslím, že bychom to měli odsouhlasit, abychom eh, ukázali tedy, že umíme pokročit ku předu. Není prostě čas na průtahy. Děkuji. To... Mr. many things have, have... Děkuji. Mnoho to už bylo řečeno k této věci, dovolte mi ale rychle zareagovat na otázku, která vysí ve vzduchu. Proč dohoda o ochraně investic se Singapurem? První důvod spočívá v tom, že vlastně nezačínáme z čistého stolu, máme už celý e, systém bilaterálních e, obchodních dohod, dohod o ochraně investic a tato instituce spolu s radou a s komisí už dlouho pracuje na tom, aby se ten současný režim trochu změnil. Takže proč tedy chceme mít dohodu se Singapurem, to je jasné, chceme nahradit těch 13 bilaterálních dohod, které členské státy se Singapurem zatím mají. Za druhé, Singapur je tak, dohoda se Singapurem je takovým modelem pro budoucí dohody, které se snažíme dojednat v regionu ASEAN a také je to tedy takový model pro jakékoliv další vyjednávání ASEAN do budoucna. Takže nepodceňujte eh, úlohu, kterou hraje tato dohoda jako určitý vzor. Tato dohoda také nabízí rovné podmínky Můžeme si myslet, co chceme o potřebě ochránit naše investory, ale pravda je taková, že naše firmy, které působí v Singapuru, eh, potřebují mít rovné podmínky ve srovnání se svými eh, konkurenty. A nikdo zatím není tedy chráněn na bázi existujících dohod, jako je Singapurská dohoda o volném obchodu a další. My tedy chceme mít tu ochranou doložku, ale samozřejmě také za dodržení našich, učit, našich základních principů. To je důležité a konečně musím trvat na tom, že tohle je tedy ten nezbytný krok, nezbytný předpoklad k tomu, abychom mohli založit MIC, tedy ten multilaterální investiční tribunál. Je to tribunál, o který stojí Evropská unie, USA, OSN. Takovýto tribunál by mohl řešit všechny typy sporů, včetně sporů, pokud jde o korporátní zodpovědnost, ale my tam, my tedy nedospějeme nikdy k tomuto tribunálu, pokud neučiníme ten první krok. A víte, že jeden ze závazků, který, který, se kterým Singapur souhlasí, spočívá v tom, že s námi bude spolupracovat právě na založení tohoto multilaterálního investičního soudu. Takže pokud mi dovolíte uzavřít celou dobotu, až budeme hlasovat o této dohodě, tady a na plenárce budete mít možnost se vyjádřit k tomu, zdali tady žádoucí reforma toho multilaterálního investičního systému, který byl schválen na úrovni Evropské unie a který tedy řeší celou řadu obav, které vyjádřily organizace občanské společnosti, jako chybějící transparentnost, zodpovědnost adjudikátorů a podobně. A každopádně tedy je to velice důležitý první krok směrem k založení multilaterálního investičního tribunálu a k náhradě toho, co máme dnes v Evropské unii, to je 14 dílčích bilaterálních obchodních dohod. A podaří se tím tedy vlastně také oživit ty původně bilaterální investiční dohody, ty nezmizí, ty bude potřeba aktualizovat, znovu prodebatovat a budou se eh, tedy vlastně nadále používat a šířit, protože pokud budete hlasovat proti tomuto návrhu, tak vlastně nebude žádná jiná forma, jak obchodovat. A my doufáme tedy, že zvolíte tu první možnost. Byla to spousta práce, a myslím, že se konečně blížíme jejímu završení. Děkuji. Děkuji, my všichni doufáme, že tento nový přístup eh, se zobrazí i na těch starých dohodách, téměř 1400 dohod, které existují v Evropské unii, také tedy určité bilaterální dohody. A po některých judikátech se dá říct, tedy v důsledku některých judikátů se dá říct, že už ne všechny dohody platí a my doufáme, že komise se bude snažit modernizovat tady i tyto dohody. Nyní David. Budu velmi stručný. Za prvé, já si myslím, Anne-Marie a vy ostatní, pokud jste proti investičnímu systému obecně, no tak vás prostě nebudu přesvědčovat. Já vaše stanovisko respektuji, nepřipadá mi rozumné, ale je naprosto logické. Na druhé straně, pokud věříte, že chceme investice a ochranu investic, jak komise správně řekla, tohle je ta nejlepší možnost, kterou máme na stole. Žádáme tedy eh, o založení tribunálu který bude řešit obchodní spory, který eh, modernizuje naše vztahy se Singapurem. Bude, tento nový systém bude mnohem transparentnější, bude obsahovat mnohem víc eh, ochranných ustanovení bude také zřetelnější pro veřejnost. Čili pokud jste pro ochranu investic, měli byste hlasovat pro, pokud jste proti, nebudu se vás pokoušet přesvědčit. Dobře, my se teď tedy vracíme bodu programu 11 posílení konkurenceschopnosti interního trhu. Naším zpravodajem je pan Dante a tedy místo něj vystoupí David Martin. Je to jedenáctka. Celní problematika. Já se obávám, že dnes tedy zastupuji kde koho, takže budu vystupovat několikrát stanovisko pana Danteho, já přečtu jeho text. Dnešní diskuze se týká největších problémů souvisejících s fungování celní unie. Já se soustředuji na některé klíčové otázky, které souvisí s kompetencemi našeho výboru a které nyní krátce schrnu. Za prvé, zdůrazňuji důležitost plné implementace eh, dohody o usnadění obchodu, která byla podepsána na úrovni VTO a zatím ji ratifikovalo 139 zemí. Jejím záměrem je zjednodušit a modernizovat postupy importu a exportu po celém světě. Dále je také třeba úzce spolupracovat s OECD a VTO, abychom uzavřeli mezery, které ještě existují ve fungování našich celních systémů. A konečně plně fungující celní unie zaručuje nejenom efektivní fungování jednotného trhu, ale také umožňuje Evropě prezentovat se jako důvěryhodný partner v jednáních s třetími zeměmi. Já také zdůrazňuji důležitost posílení spolupráce s celními orgány členských států a třetích zemí, tam, kde jde o rámcové dohody. A konečně já jsem přesvědčen, že ochrana občanů a spotřebitelů se opírá o plnou implementaci eh, celního kodexu ve vztahu ke zboží, které, které cirkuluje na jednotném trhu Evropské unie. Tedy to, že toto zboží respektuje jednotná pravidla a normy. Toto zboží eh, by mělo být eh, kontrolováno v okamžiku vstupu, tak, abychom se vyhnuli tomu, že některé subjekty se snaží najít k uvedení na trh místo, kde tyto normy jsou méně striktní. Harmonizace celních postupů nám umožní lepší kontrolu kvality a také sank- zavádění sankcí po celé Evropské unii. Důležitým krokem tímto směrem je převod zodpovědností z národních celních orgánů na evropskou úroveň. Za čtvrté, digitalizace představuje velkou příležitost ke zlepšení toho, jak funguje systém celní zprávy. Digitalizace celních postupů je prioritou. A kromě toho jsem <laughs> přesvědčen, že digitalizace přispěje k usnadnění výměny informací a výběru cel, zvláště ve vztahu k operátorům ze třetím zemích a také v rámci boje proti korupci. A konečně s ohledem na vývoj v posledních dnech je důležité uvědomit si, že Spojené království poté, co opustí Evropskou unii, bude třetí zemí a Brexit by neměl mít trvalý negativní dopad na integritu jednotného trhu a fungování celní unie v rámci Evropské unie. A pan zpravodaj říká, že se těší na další spolupráci a vaše připomínky. Um, Děkuji, pane předsedo, za slovo. Já jsem velice ráda, že mi váš výbor dal příležitost se vyjádřit na dnešním zasedání. Jak víte, již jsme prezentovali už eh, když paní Rozier na IMKU prezentovala svoji zprávu a tam jsme zdůraznili, že Nadále tedy společně se členskými státy se hodláme zasadit o plnou automatizaci a tedy těchto informací a chceme samozřejmě vytvořit plně fungující celní unii pro jednotný trh. Jedním z nástrojů, který teď dále vyvíjíme a který nadále implementujeme se členskými státy, je tady celní kodex Unie a řekla bych, že 90 celních postupů už je plně automatizovaných. Ale EUCC toto ještě dále zdokonalí tím, že se pokusíme o jednotnou implementaci a také tím, že nahradíme všechny vnitrostátní požadavky, včetně datových, celoevropskými požadavky. A to zajistí jednotnější zacházení bez ohledu na to, kde dojde ke vstupu do EU. což je tady samozřejmě dobrý nástroj proti tomu, aby se někdo vybíral přístav, kde jsou méně přísné požadavky. Pokud jde o zprávu pana Dantyho, tady bych chtěla zdůraznit, že komise společně s členskými státy v tuto chvíli pracuje na, rámec, cel, na celním rámci. Jehož cílem je implementovat a dodržovat pravidla dohody VTO e o usnadnění obchodu. Ta kombinuje na jedné straně moderní pravidla a usnadnění obchodu, ale také zároveň zajišťuje a zabezpečuje dodavatelské řetězce. A my plně uznáváme, jak důležitá úloha je eh, OECD a VTO a VTVCO. Já jsem se účastnila jednání se Světovou celní organizací a vím tedy, jak důležité je tedy pracovat na dalších pravidlech. Naše pravidla na úrovni EU jsou považována za velice pokročilá. My se velice tedy eh, těšíme na další, další spolupráci, plně se připojujeme k závěrům pana Dantyho a také se dělíme na výboru pro usnadnění obchodu v rámci VTO o naše osvědčené postupy. A Naším cílem tady je, aby naši obchodní partneři, především v těch rozvojových zemích, používali podobná ekvivalentní moderní pravidla. Také jste zmínil kontroly a nástroje, které mají za úkol snížit administrativní zátěž. Navíc, tedy tuto chvíli to, co eh, předpokládá UCC a také co předpokládáme my, pokud jde o analýzu rizik, je to, že naše nástroje by se měly zaměřit na ty, kteří pravidla porušují, a naopak by měla usnadňovat legitimní obchod. A to je jeden z důvodů, proč jsme nedávno vypracovali společná riziková kritéria, také zahrnující kritéria finanční. A je to jeden z důvodů, proč celá řada zjednodušení v tuto chvíli je již předpokládána v UCC pro autorizované eh, hospodářské subjekty, což jsou právě ti legitimní partneři, kteří mají dostat výhody za to, že se snaží dodržovat pravidla. A cílem samozřejmě také je snížit administrativní zátěž. Například pokud jde o řízení rizik, tam kombinujeme řízení rizik a sladění datových požadavků na úrovni celé Evropské unie. Tak, aby i v této oblasti obchodníci nemuseli plnit různé požadavky v různých zemích pro dovoz a vývoz. V minulosti tomu tak totiž bylo v rámci kodexu. A v tuto chvíli tedy prostřednictvím aktualizace eh, systémů, informačních systémů, chceme přikročit k harmonizaci. Chtěla bych také říct, že od roku 2005 existuje společný rámec pro řízení rizik a ten předpokládá také úzkou spolupráci mezi členskými státy A UCC také předpokládá povinnost pro případ, že členské státy e, vykonávají vnitrostátní kontroly na místě. V rámci kodexu tedy členské státy budou mít povinnost si vyměňovat informace o rizicích. To znamená, že pokud přijdou na to, že existuje nějaké riziko spojené se zásilkami, které přicházejí ze určitého stejného zdroje, tak aby o tom informovali ostatní členské státy, aby mohly také podniknout příslušné kroky. Toto je stanoveno v celním kodexu EU a také ve společném rámci pro řízení rizik. Pořádáme pravidelná jednání s členskými státy, abychom zajistili, že tady nadále budeme v této oblasti úzce spolupracovat. Chtěla bych ale také zmínit to, že ačkoliv odpovědnost za kontroly mají členské státy, Evropská komise pravidelně provádí vlastní šetření mise, které provádí generální ředitelství pro rozpočet a pokud členské státy tedy neprovádějí kontroly řádně, jsou přijata opatření, případně je možné vést řízení pro porušení povinností v případě, že se přijde na to, že kontroly neprobíhají účinně, což musím říci, že se s určitou pravidelností stává. Teď ještě k informačním systémům. To je také zmíněno. Eh, Zásadní je skutečně a klíčová reforma v této oblasti. A my víme, že je to obtížné. Především proto, že vycházíme ze stávajících systémů. Kodex, celní kodex EU tedy nemá za cíl implementovat jenom nové systémy, ale také se tam hovoří o aktualizaci stávajících systémů pro dovoz, vývoz, tranzit. A to je právě podle mého názoru nejkomplikovanější část, protože tady je třeba ošetřit návaznost systémů. Je složitější aktualizovat stávající systém, který již funguje řadu let, než zavést úplně nový systém. Takže při implementaci těchto systémů UCC také reagujeme na nové výzvy, například v oblasti elektronického obchodu. Tam jsme tedy doplnili nové datové prvky, jimiž se snažíme reagovat na situaci, abychom nakonec ne, se nedostali do situace, kdy tady implementujeme UCC, ale nezareagujeme na nové výzvy také máme velký úkol v tom smyslu, že musíme sladit data s datovým modelem Světové celní organizace, což jsme původně považovali za poměrně běžnou záležitost, ale je to výzva, protože to znamená, že je třeba se zabývat všemi datovými prvky, modely a tak dále. Nebudu vás tady ale příliš nudit těmi podrobnostmi. Všichni samozřejmě víte, že jsme požádali o odložení té lhůty 2020. To byla lhůta v celním kodexu EU pro systémy IT. Jednáme o tom už se členskými státy, které nám předložily plány do konce roku 2025. O tom se teď tady jedná mezi spoluzákonodárci. A musím říci, že ten důvod, proč jsou ty systémy tak komplikované, je to, že jsou tady celoevropské aspekty a vždycky tam samozřejmě musí být ta také vnitrostátní složka. To znamená, že teď tady se zabýváme propojováním těchto systémů tak, aby spolu komunikovali. A i kdybychom na úrovni EU udělali více a dokončili více, větší objem práce, tak přesto tam je velké množství práce na vnitrostátní úrovni, protože celý velký objem obchodu probíhá čistě vnitrostátně, takže ta vnitrostátní stránka tam vždycky musí být zohledněna. V tuto chvíli tedy jsme si ale jistí, že do konce roku 2025 budeme schopni implementovat veškeré systémy včas. Myslím si, že tady jeden z europoslanců na zasedání výboru IMCO zmínil, když prezentovala svoji zprávu paní Rozier, to, že je důležité, abychom vyvinuli dobré systémy. Nechceme to příliš uspěchat a tím nakonec tady dospět do situace, kdy vytvoříme systém, který nebude dostatečně funkční a budeme ho muset poté znovu měnit, protože to by obchod poškodilo v případě, že bychom měli systémy, které nebudou řádně fungovat a reagovat. Myslím, že tady také zaznělo na konci to, že se jedná o vystoupení Spojeného království z EU. Já vás chci ujistit, že Brexit nebude mít negativní vliv na eh, rozvoj celního kodexu EU. Nadále tedy Spojené království bude eh, aplikovat evropský kodex a také jiné legislativu v oblasti celní, které všichni partneři dobře znají. A samozřejmě také v tuto chvíli pracujeme na připravenosti. Děkuji, prosím, slovo má David Martin. Já myslím, že asi není třeba se k tomu vyjádřit. Děkuji mnohokrát za komplexní a jasnou odpověď. Velice nám pomohla. Děkuji mnohokrát. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je pátek 5.12. 18 hodin. Můžeme přejít k bodům 16 a 17 a to je obchodní dohoda s Větnamskou socialistickou republikou. Pan Zahradil je zpravodajem, který tu dnes ale být nemohl, takže dám slovo panu Campbellu Banemanovi, který ho dnes zastupuje. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ano, hovořím za něj. Jak víte, tak on se velice angažuje při propagaci této dohody už celou řadu let. Já sám jsem také navštívil Větnam, účastnil jsem se celou, celé řady přátelských jednání. Pan zpravodaj chtěl říci, že samozřejmě eh, toto začalo, tato práce v červnu 2012. Původně to mělo být uzavřeno v roce 2015, ale Došlo ke spoždění, stejně jako v případě Singapuru, kvůli rozsudku Evropského soudního dvora. A proto jsme tady rozdělili ty dohody na investiční a obchodní část. V tuto chvíli je třeba tedy dokončit ratifikační proces a schválit dohodu ještě v tomto funkčním období parlamentu. Evropská komise tedy znásobila své úsilí, rakouské a nadcházející rumunské předsednictví se také angažují a my se tedy musíme snažit postup souhlasu také provést co nejvíc, nejrychleji. Jsou tady tři důvody, které pan zpravodaj uvádí, proč je tady důležité toto zvládnout ještě v tomto funkčním období. Za prvé, jsou tady jasné hospodářské výhody jak pro EU, tak pro Vietnam. Jsou tu výhody pro evropské firmy, jsou tam nízké eh, pracovní, tady náklady na pracovní sílu, je tam přístup do celého regionu. Je to velmi rychle rostoucí trh pro vývoz EU a tato dohoda by mohla ještě dále posílit rostoucí ekonomiku Větnamu o až 15 HDP. Komise v tuto chvíli dokončuje hospodářské vyhodnocení tohoto dojednaného výsledku a doufáme, že do příštího jednání budeme mít tyto výsledky k dispozici. Požádali jsme o to. Další bod je následující. Je to nový model nový ambiciozní model pro evropskou obchodní politiku s novými rostoucími ekonomikami a eliminuje to všechny, téměř všechny, všechna cla, více než 99%, a Vietnam liberalizuje 65% svých dovozních cel na vývoz EU. A ostatní cla budou postupně potom rušena v průběhu desetiletého období, takže je to dobrý model. Třetí věc, Je to nástroj jemnější, pomůže tedy katalyzovat reformu a pokud tyto dohody budou ratifikovány, tak Evropská unie bude mít větší páky, nikoli nižší, na to, aby mohla vyvíjet tlak na Větnam v oblasti lidských práv. A to je samozřejmě velmi hodnotná možnost. Samozřejmě také podporujeme tři úmluvy Mezinárodní organizace práce, jsou do toho zapojeny také organizace občanské společnosti. Pan Zahradil plánuje návštěvu ve Větnamu ještě do konce ledna 2019. Velmi stručně, pane předsedo, přejdu také k té dohodě o ochraně investic. Je to potřebná dohoda, je to nezbytná dohoda. Evropská unie je pátým největším zahraničním investorem Větnamu. tak jako s ostatními zeměmi. Se Singapurem a s ostatními jsme se dohodli na systému investičního soudu mezinárodního. Máme to zakotveno i v CETě a v dalších dohodách. Toto je druhá samostatná dohoda o ochraně investic mezi Evropskou unii a třetí zemí. Negativní stránkou celé věci je, že víme, že musí být ratifikována tato dohoda nejenom Evropským parlamentem, ale také všemi národními, ale také někdy regionálními parlamenty členských států, což bude trvat dva až tři roky. Mají-li mít dostatek času na to, aby celou věc zvážili. Tolik tedy od pana Zahradila a doufá, že se nám to podaří dotáhnout do konce do tohoto volebního období. Nyní stínový zpravodajové po dvou minutách. Pan Martin za SAD, prosím. Omlouvám se, že si znova beru slovo já za kolegyně Moska, jejíž připomínky přečtu. Část zopakuje to, co říkal kolega, ale já ji nemůžu proškrtávat projev. Tato dohoda mezi Evropskou unii a Větnamem má určité pozitivní aspekty týkající se přístupu na trh a ochrany osobní ochrany uh, duševního vlastnictví všech zeměpisných označení a může posílit hospodářské vztahy s Větnamem. Tato dohoda je zcela zásadní ze třech dalších důvodů. Za prvé, je to nejkomplexnější dvoustranná dohoda, kterou Evropská unie kdy uzavřela s rozvojovou zemí, což znovu, ukazu, znovu ukazuje, jak hospodářské zájmy Evropy se nesoustředují pouze na první svět v uvozovkách. Za druhé, je to druhá dohoda se zemí z ASEANu a je to milník nejen pro vyjednávání s dalšími zeměmi z tohoto regionu, ale možná i pro komplexnější vyjednávání dohod mezi regiony, což konec konců Evropská unie původně plánovala. Také jsme byli přesvědčeni tím, že Větnam je velmi zajímavá země vzhledem ke své geopolitické roli, takže pozitivní ukončení ratifikace může posílit nejenom hospodářské vztahy, ale také vzájemné chápání hodnot a způsobu obchodování. Bez ohledu na obsah dohody za který děkujeme vyjednávacímu to Evropské komise. Nejsme úplně spokojeni v oblasti kapitoly trvale udržitelného rozvoje a připravenosti větnamské vlády dodržovat některá ustanovení. Víme, že tato témata se často netýkají přímo dohody, nicméně stále očekáváme, že větnamské orgány vyjasní velký počet politických vězňů na svém území. Partnerům musíme věřit, především co se týče citlivých otázek. Máme pocit, že ve Větnamu zatím se neudělalo dost pro to, aby tato otázka byla vyjasněna. Paní stínová zpravodajka chce ještě doplnit několik konkrétních připomínek. Za prvé budeme potřebovat závazek dodržet cestovní mapu k podepsání třech zbývajících dohod Mezinárodní organizace práce, než to bude ratifikovat Evropský parlament. A za druhé žádáme, aby se novelizoval zákonník práce, aby tam byly uvedeny rámcové podmínky pro volné a svobodné odborové svazy v souladu s pravidly MOP a Mezinárodní deklaraci lidských práv. A za třetí bychom rádi viděli konkrétní pokrok v oblasti bezpečnosti kybernetického prostoru a budeme se těšit na spolupráci s dalšími stínovými zpravodaji na ratifikaci této dohody. Děkuji a výjimečně dám slovo stínovému zpravodaji za ENF. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Obchodní dohody jsou pochopitelně velmi důležité pro Evropu podporují naši, podporují naši ekonomiku a tato dohoda s Větnamem může dosáhnout stejného cíle. Byl bych rád, kdybychom věnovali zvláštní pozornost eh, vývozu rýže. Došlo k aktivaci bezpečnostní doložky u Kambodži a Myanmaru v nedávné době, Další pro mě důležitá otázka jsou lidská práva. Tato otázka již v naší diskusi zazněla. Ta týká se to práv žen a dětské práce. A za třetí, další důležitá věc jsou standardy ochrany životního prostředí. Používání pesticidů v zemědělství například. Plasty. My jsme zrovna v Evropské unii prohlasovali usnesení o omezování a vymicování jednorázových plastových obalů s tím, že 95% plastu, který je v mořích, pochází z osmi řek v Ázii. Jedna z nich je Mekong, což je řeka, která pochopitelně teče Větnamem. Takže bychom rádi, abychom věnovali mimořádnou pozornost ekologickým otázkám této dohody a abychom se tak eh, vyhnuli tomu, že se dopracujeme k politice, která nebude v souladu s ekologickými opatřeními, která už jsme v Evropské unii přijali. Jde o to, aby tyto země hrály podle pravidel, která jsme si stanovili sami pro sebe. A pokud chceme chránit životní prostředí, tak zároveň musíme si být schopni zkontrolovat, zda v těchto zemích se nedostává plast do řek a následně do moří celého světa. To jsou důležité body pro mou skupinu. Děkuji, Anne-Marie Biner, prosím, za zelené. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vyjednáváme zde tedy obchodní dohodu s Větnamem této dohodě je ale problém a to situace lidských práv ve Větnamu. Větnam již se nemůže účastnit GSP+. Obchodní dohoda se bohužel méně soustředuje než GSP na lidská práva. Situace lidských práv ve, měst, ve Větnamu nám opravdu leží na srdci. Je znepokojivá. Měli bychom jako Evropský parlament podporovat svobodu združování a svobodu slova. Ta domácí poradní skupina není k ničemu, pokud její členové se nemohou vyjadřovat svobodně. Tato dohoda by neměla vést k tomu, že se z Větnamu stane nový Bangladeš. Země, která je příliš závislá na oděvním průmyslu. Určitě by pro Větnam bylo dobré, aby svůj průmysl diverzifikoval. Další řečník, paní Houtala, děkuji mnohokrát, je to velice důležitá obchodní dohoda. Již jsem hovořila se spravodajem o načasování. Mám totiž za to, že by bylo užitečné, kdyby i další výbory se mohly k této dohodě vyjádřit v rámci stanoviska. Nicméně z důvodu harmonogramu to nebylo možné a je mi to líto. Především z toho důvodu, že nevíme, kdy o tom bude hlasovat rada. Takže ty přísné termíny vlastně byly zbytečné. Chci se vyjádřit k zajímavému aspektu této dohody. Jako zpravodajka pro do- dobrovolné partnerství s Větnamem v oblasti dřeva bych ráda, abyste se zabývali kapitolou této dohody o volném eh, obchodě, která se zabývá trvalé udržitelným rozvojem. Mám totiž pocit, že tyto dohody působí recipročně. V této dohodě o volném obchodě se uvádí, že obě dvě strany budou podporovat obchodování s dřevem z trvale udržitelných zdrojů, které byly vykáceny v souladu s místní legislativou. Může to být také uzavření dobrovolné dohody FLECT, na které právě pracujeme. A proto si myslím, že by bylo velmi zajímavé, aby během let se, jsme se dopracovali do situace, kdy z Větnamu se bude vyvážet dřevo u kterého bude záruka jeho legálního původu. Takže se budu tím zabývat a ta, navíc na začátku února se do Větnamu vydám na oficiální návštěvu. Teď, co se týče dohody o ochraně investic, má skupina má za to, že to je špatně načasováno a že bychom si měli počkat na rozhodnutí Evropského soudního dvora na belgickou žádost z roku 2017, které se týkalo CETA a e, toho zdali v souladu se smlouvou Evropské unie. Nyní má slovo pan Kelly. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Obecně se cítím pozbuzen tím, co říkali kolegové a kolegyně. Jako u Singapuru, tak i zde vidím opravdu velkou budoucnost spolupráce obecně se zeměmi ASEANu, mezi které patří i Větnam. Byl jsem tam jako člen delegace před několika lety. Eh, řadu věcí, které jsem chtěl zmínit, já zmínil již ostatní. Zmiňovali jsme je a doufám, že se nám podaří dosáhnout pokroku. Zároveň ale si to bude vyžadovat určitou trpělivost, protože to jsou věci, které se přes noc nezmění. Stojí za nimi eh, záležitosti tradice a mentality. Doufejme, že z lepší ekonomiky budou mít větší přínos všichni lidé. A že to vyvolá i navýšení poptávky po lidských standardech dodržování lidských práv, který je běžný na mezinárodní scéně. Takže doufám, že když tam budeme mít revizní doložky pro takováto témata, takže to vlastně podpoří Větnam v tom, aby se posouvali eh, dopředu v těchto důležitých oblastech. Ale nemyslím si, že bychom měli říkat, že nic nemůžeme ratifikovat, pokud všechno nebude v pořádku, protože to jsou opravdu nově rostoucí ekonomiky, které se ubírají správným směrem, ale ten proces bude určitě pomalý a složitý. A je potřeba, aby mychom, abychom jim my pomáhali. Především, když se podíváme na to, jak k celé věci přistupují Spojené státy a jak zaujímají protekcionistické postoje. V této situaci bychom my měli být otevření těm zemím, které se snaží zlepšit své hospodářství i k našemu prospěchu, takže to vnímá velmi pozitivně. Děkuji. Jan Gustav, prosím. Já, považuji, já nepovažuji ratifikaci v tuto chvíli za smysluplnou, protože si myslím, že dosažený pokrok v oblasti pracovního práva, lidských práv a, a v kapitole o trvalé udržitelnosti není dostatečný. A přitom jsme té zemi dostat, dali dostatečný čas a bylo tedy jasné, že se nemůžeme podepsat pod některé postupy a normy, které tam platí, proto já tady s klidným svědomím dnes nemohu podepsat a je také se uvědomit, že v podstatě máme páky na zemi, se kterou jednáme jen do okamžiku ratifikace. A neměli bychom tedy ustupovat zemím, které nedodržují určité standardy. Z pohledu Evropské unie prostě nemůžeme vždycky v rámci obchodu trhat trvat na dodržování určitých hodnot. Ono jde především o obchod tady eh, od toho slova handel, ale v případě eh, Vietnamu si myslím, že je realistické čekat dodržování určitých norem. A v tuto chvíli tomu tak podle mého názoru není. I když a je tady potřeba vidět eh, prokazatelný pokrok, než může dojít k ratifikaci. Děkuji, ano, já si také myslím, že situace ve Větnamu není eh, dokonalá, že se mnohé musí zlepšit, ale já to vidím přesně naopak, pokud jde o oblast lidských práv nebo svobodu projevu, tam se situace výrazně zhoršuje. Obchod neřeší všechno, ale potřebujeme eh, tedy se rozhodnout, protože ta jednání o obchodní dohodě se vlečou. Vietnam se na jedné straně opravdu snaží dosáhnout opravdu významných pokroků a my na druhé straně chceme tedy chránit naše normy v oblasti dodržování základních lidských práv, pracovního práva, ochrany životního prostředí a tady zatím k pokroku nedošlo. Já si myslím, že Vietnam by měl být eh, ve svých snahách ambicioznějších a prokazatelně ukázat, že mu jde opravdu o zlepšení v těchto oblastech od životního prostředí až po práva. Čili nadále bychom měli vést jednání, ale Myslím si, že je příliš brzo na ratifikaci této dohody, protože ten vývoj není dostatečně dobrý a jak už tady bylo správně řečeno, jakmile dojde k ratifikaci, nemáme už skoro žádnou páku. A my bychom naopak měli trvat i na dalším pokroku. Děkuji. Já navážu na Karolín a Joakima a znovu zdůrazním to, co řekl eh, David. Jak důležité je mít jasně nastavené ukazatele, pokud jde o dodržování lidských práv a je další indikátory ještě před ratifikací, protože mě to slyšení, které jsme měli na půdě výboru před pár měsíci, příliš neuklidnilo. Tam jsme slyšeli větnamského ministra, jak říká naprosto jasně, že pro něj neexistuje tedy přímá souvislost mezi obchodní dohodou a lidskými právy. Ale obchodní politika vedená na základě určitých základních hodnot tady takovou návaznost předpokládá. To v kombinaci s častěji, se stále častěji se množícími zprávami o tom, od tedy důvěryhodných mezinárodních organizací občanské společnosti, které hovoří o tom, že lidská že aktivisté v oblasti lidských práv a pracovního práva jsou pod rostoucím tlakem ve Větnamu a my tedy víme, že náš obchodní partner se také snaží omezit svobodu vyznání, schromažďování a projevu. A Amnesty a další tedy zaznamenali i další poručení našich principů a to všechno vedlo k tomu, že minulý měsíc na půdě parlamentu byla přijato po dobatě usnesení k situaci ve Vietnamu v oblasti lidských práv a v tomto kontextu, jak už kolegové řekli, eh, to je vlastně další eh, dobrý důvod proto, abychom jasně naformulovali veškeré povinnosti a závazky, pokud jde o ochranu investic, lidských práv a tak dále ze strany Větnamu. Ale já mám otázku na Evropskou komisi. My jsme v září jako Evropský parlament dali jasně najevo, že chceme vidět další pokrok, než dojde k ratifikaci dohody, než vlastně parlament bude požádán, aby ratifikoval. Čili já bych teď ráda věděla, co komise konkrétně dělá, aby řešila obavy, které Evropský parlament ve svém usnesení z listopadu jasně nadefinoval a jaké tedy další kroky hodlá komise udělat, pokud jde o dodržování základních úmluv eh, Mezinárodní organizace práce a další legislativní texty předtím, než budeme schopni ratifikovat. Dávám slovo komise. Děkuji, jenom velice stručně, pane předsedo. Co se týče lidských práv a základních svobod, tak chci podtrhnout, že Větnam nikdy nebyl na černém seznamu Rady pro lidská práva OSN kde jsou tedy uvedeny země, kde dochází k systematickému flagrantnímu porušování lidských práv. OSN navíc nikdy nepřijali rezoluci, která by odsuzovala Větnam z porušování lidských práv a základních svobod. Uznám, že situace lidských práv není dokonalá ve Větnamu, ale platí to pro všechny země, včetně členských států Evropské unie, kde situace lidských práv také není dokonalá. Za druhé, k pracovním normám, tak tam bych vás rád informoval, že text větnamského zákonníku práce se v tuto chvíli projednává v větnamském parlamentu a Práce na textu probíhá v úzké spolupráci s Mezinárodní organizací práce. Nyní k základním úmluvám Mezinárodní organizace práce. Větnam přistoupil k většině z nich. Co se týče těch tří umluv, které zbývají, tak má vláda již má vytvořen plán přistoupení k těmto třem umluvám. A teď anglicky. Jedná se o umluvu o kolektivním vyjednávání, která má být předložena vládou parlamentu v květnu anebo v říjnu roku 2019. Pak tam máme umluvu týkající se zrušení nucené práce, která má být předložena našemu parlamentu v říjnu 2019. A teď umluva týkající se svobody združování a práva organizace v odborech, ta má být předložena větnamskému parlamentu v říjnu v roku 2020. A teď, co se týče organizace a dialogu mezi Evropskou unii a Větnamem v oblasti lidských práv, tady víte, že Větnam již podepsal dohodu s Evropskou unii. Podepsal PCA. Tady už máme dialog v rámci tohoto PCA k lidským právům a setkáváme se každý rok, buď to v Hanoji anebo v Bruselu. Dialog mezi Evropskou unii a Větnamem určitě bude pokračovat. Sejdeme se příště v Bruselu a větnamská delegace bude k dispozici pro výměnu názorů se všemi evropskými poslanci, kteří mají zájem o problematiku lidských práv ve Větnamu. A také chci zdůraznit, že existuje mechanismus provádění PCA. Obě dvě strany vytvořili společný výbor pro sledování této implementace a v rámci tohoto výboru máme čtyři podvýbory, Máme zde tedy konkrétní výbor, který se zabývá právním státem, lidskými právy a zprávou věcí veřejných. A je to podvýbor, který dostal za úkol vypracovat návrh týkající se technické spolupráce mezi Evropskou unii a Větnamem. Takže pro Větnam je to určitě zajímavá oblast a velice důležitá oblast tato technická spolupráce s Evropskou unii v oblasti lidských práv a základní svobody pro nás velmi důležitá. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Komise? Děkuji. Děkuji všem za vystoupení, děkuji za to, že jste to dali na program jednání, děkuji také za návrh doporučení v tomto stanovisku. Mnohé to už bylo řečeno, takže možná, že se budu opakovat, ale z našeho pohledu tedy tato jednání začala v roce 2012 v rámci eh, zahájení jednání o asociačních dohodách se zeměmi jihovýchodní Asie, Singapurem a Malajzí. Evropská unie byla jedním z nejuž, nejbližších partnerů Větnamu na cestě k lepšímu hospodářskému a sociálnímu rozvoji, a to už od roku 1990, kdy Evropské společenství navázalo vztahy s Větnamem před dvěma roky byla podepsána partnerská dohoda o spolupráci s Vietnamem, což položil rámec dlouhodobější spolupráce. Dnešní dohoda o obchodu a investicích doplňuje a prohlubuje toto partnerství a stává se platformou, která umožňuje dále rozvíjet obchodní a investiční vztahy. Já nejprve tedy nabídnu několik úvah, než přejdu ke k rychlému shrnutí dohodu dohody. Tato dohoda by posílila naše, naši přítomnost v, Aus, v Ázii v návaznosti na další dohody, které tam byly dojednány s Koreou, Japonskem, Singapurem. A bude to další krok směrem k našemu hlavnímu cíli, tedy uzavření dohody Evropská unie ASEAN. A za třetí bude to takový dobrý referenční bod pro dohody, které jsou nyní předmětem jednání eh, s dalšími velkými ekonomikami zemí ASEAN. A konečně tato dohoda o volném obchodu postaví eh, investory eh, na roveň těch zemí, které již uzavřely dohodu s Větnamem, Austrálie, Nový Zéland, Čína, ASEAN, Indie, Japonsko, Korejsko, Korea, promiňte, a na konci letošního roku také CPTTP. Naše dohoda je ambicioznější, tedy jde e, nad rámec toho, co si dohodli naši konkurenti. Tato dohoda o volném obchodu je nejambicioznějším a nejkomplexnějším a legislativním textem, který Evropská unie kdy dohodla s, rozvíj, s rozvojovou zemí a může být takovým vzorem pro další rozvíjející se ekonomiky. Já chci tedy zdůraznit, že jde jak o přístup na trh, pravidla, ale také hodnoty. Tato dohoda obsahuje podobná ustanovení k obchodu a trvale udržitelnému rozvoji jako naše dohody eh, s rozvinutými zeměmi, jako je Japonsko a Singapur. A navíc obě strany odstraní téměř všechny tarify z bilaterálních dohod a Vietnam také zruší celou řadu eh, svých vývozních cel, zajistí ochranu našich geografických označení původu, otevře svůj eh, trh s veřejnými zakázkami uchazečům z evropských zemí a také významně usnadní přístup evropským podnikům eh, v sektoru k zakázkám v sektoru služeb. Komise se snažila odprezentovat, tedy předložit tuto dohodu radě a parlamentu co nejdříve. Jak víte, my jsme vedli ta jednání a dlouho, pak jsme museli celé téma rozdělit do dvou dohod, to nějakou dobu trvalo. Teď máme ale návrh na stole a od 12. listopadu jsou v dispozici všechny jazykové verze. Byly předány radě. Tato dohoda má stejnou architekturu jako dohoda uzavřená s Singapurem. A podobně jako v případě Singapuru, eh, je to samostatná dohoda, nicméně Tyto dohody byly současně předloženy radě a my bychom si přáli, aby jejich ratifikace proběhla paralelně. Zem, na půdě rady tato dohoda byla předmětem opakované diskuze, zároveň na ní pracují právníci rady ve spolupráci s právníky jednotlivých členských států, takže doufáme, že všechny jazykové verze budou připraveny ke schválení radou. Hodně jste tu řekli o lidských právech, pracovním právu. Dovolím si nabídnout takovou úvahu. Ve chvíli, kdy jednáme se zeměmi jako Vietnam, můžeme také použít postup ve formě izolace a sankcí, ale my od roku 1990 vedeme kontinuální dialog s Větnamem. Chceme mít solidní a prosperující Větnam, který respektuje lidská práva a závazky vyplývající z mezinárodních dohod. A my vidíme známky pokroku, zvláště v oblasti socioekonomického rozvoje. Některé záležitosti jako lidská práva, demokracie se ne, nedaří eh, řešit jen prostřednictvím politik omezených na jednu oblast. My tedy prosazujeme holistický přístup k těmto záležitostem a máme celou řadu nástrojů k dispozici. Eh, jsme také odhodláni eh, tedy prosazovat právě zlepšení problematik lidských práv ve Vietnamu, to je tedy jedním z úhelných kamenů té dohody o partnerství a spolupráci. Lidská práva, demokracie a vláda práva a vláda zákona a pořádku jsou tedy nedílnou součástí všech ustanovení všech bilaterálních dohod. Kromě toho, v posledních desetiletích jsme podporovali ve Větnamu celou řadu programů, podporovali jsme demokracii přímo, podporovali jsme občanskou společnost a její organizace a přístup ke spravedlnosti pro všechny. Tato obchodní dohoda obsahuje rozsáhlou kapitolu o trvale udržitelném rozvoji, což je další mechanismus a příležitost. Další pří, další tedy jednání s Větnamem a slibují dosáhnout dalšího úspěchu v oblasti dodržování lidských práv. Konečně, pokud jde o pracovní právo, jak už jsem řekl, máme k tomu solidní kapitolu, dohodě, která se zaměřuje na trvalé udržitelný rozvoj a všichni se shodneme na tom, že obchod, investice a hospodářský růst nemůže být na úkor ochrany životního prostředí a ochrany pracovního práva nebo My nadále monitorujeme dosažený pokrok, včetně pracovních podmínek a také potenciální ratifikaci všech příslušných úmluv ILO. My jsme připravili půdu pro ratifikaci těch úmluv ILO, které Větnam zatím ještě neratifikoval. Jak už pan eh, velvyslanec řekl, paní eh, komisařka Melstrom eh, o tom jednala s naším premiérem, a tedy s větnamským premiérem a samozřejmě také tedy velice pozorně sledujeme reformu soudnictví ve Větnamu a doufáme, že tedy Větnam dostojí závazkům, včetně těch budoucích, které vyplývají z jeho národní legislativy. Děkuji mnohokrát. Prosím, pane zpravodaji, ještě na minutu. Ano, děkuji, pane zpravodaji. Eh, všechno to sdělím panu Zahradilovi. Na závěr chci říci, že v tuto chvíli už máme tak velké spoždění při tom jednání, že bychom měli přistupovat spravedlivě k Větnamu a bylo by jistě užitečné, kdybychom co nejdříve mohli pokročit dále bez, přes ty naše výhrady. Děkuji mnohokrát, říká pan předseda. Všechno tady máme v tuto chvíli na stole. Evropský parlament tady jasně stanovil své požadavky směrem k větnamské vládě a já doufám, že se nám podaří dosáhnout jasného závazku nejdříve, ještě než dojde k hlasování. A tím se dostávám. Aha, ještě lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů, to je 15. ledna 18 hodin. Máte tady dost času přes letní prázdniny, abyste si to promysleli. 15. ledna 18 hodin. Další bod je bod o dohodě o ochraně investic s Větnamem. Já myslím, že tento bod vlastně už jsme zmínili. Pan Campbell Banneman to již zmínil na úvod, někteří další kolegové se o tom zmiňovali už během té úvodní diskuse a také, když jsme hovořili o Singapuru. Takže pokud si někdo nepřeje teď vystoupit, tak bych chtěl uzavřít tuto, tuto diskuzi. Máme tam stejnou lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů. Je to tady úterý 15. ledna 18 hodin. Dobře. A tím se dostáváme k dalšímu bodu. To je bod různé. Všichni vědí, že brzy bude v bloku G na nultém patře v baru poslanců Vánoční stromeček. Mimořádné zasedání máme 10. prosince ve Štrasburku, protože nás čeká důležité hlasování. Děkuji, to je vše. Děkuji vám za dobře odvedenou práci.